So, colleagues, ladies and gentlemen. Vážené kolegyně, vážení kolegové, opět zahájíme dnešní jednání. Máme zde ještě návštěvu, kterou bych chtěla přivítat. Skupinu, která se podílela na regionálním projektu Made in Bourgogne. Jsou to učitelé, pracovníci ve zdravotnictví a my jsme velmi rádi, že tady můžeme na našem výboru přivítat Wir werden die Nachmittagssitzung mit einer Naše odpolední eh, slyšení se týká eh, eh, kulturních hlavních měst Evropy. Jde o dopad, výzvy a vyhlídky. Pozvali jsme na to celou řadu expertů, bohužel možná až příliš mnoho, protože nechceme expertům jenom naslouchat, ale chceme mít vyhrazený čas na diskuzi, na otázky pro ně a vyslechnout se jejich odpovědi, takže bych chtěla všechny experty, aby dodržovali časový Eh, limit, eh, který jim byl vyhrazen. A eh, v případě, že budete odpovídat na otázky, tak se prosím snažte co nejstručněji odpovědět na otázky, které jsou cílené na vás. A doufám, že ta diskuse bude živá a užitečná. Každý rok jsou v Evropě jmenována minimálně dvě města titulem hlavní města kultury a e, tím cílem je e, zlepšit pověst o těchto měst, posilovat kulturní politiku těchto měst a zaměření je na kulturu pojímanou v širším slova smyslu. A jde také o to, aby ten dopad e, těchto, této iniciativy byl dlouhodobý, udržitelný, není jenom o to uspořádat několik Eh, málo nějakých eh, setkání nebo eh, konferenci, ale jde o to, aby vznikaly struktury a sítě, které budou i nadále pokračovat v kulturní práci. V průběhu těchto let jsme prokázali, že evropská města jsou, se vykazují množstvím kulturních Eh, aspektů eh, dimenzí a že eh, představují jedinečné zážitky a zkušenosti pro ty, kteří kulturu a kulturní služby v těchto regionech využívají. Takže dochází k obnovení, dochází k posílení cestovního ruchu, k vyostření nebo vyprofilování těchto měst a také hm, se tím posiluje soudržnost v rámci eh, regionu, ve kterých tyto, tato města leží. Takže mm, bychom byli velmi eh, rádi, kdybyste na to mohli eh, odpovědět, na jaké jsou největší výzvy například v plánování a provádění těch jednotlivých projektů, jaký byl největší úspěch v tom našem regionu. Mm co udržitelného zůstalo, ten termín legacy, dědictví, to eh, je něco, o čem my tady neustále diskutujeme a eh, rádi bychom se poučili ze zkušenosti těch měst, která již prováděla mm, mm, mm, tento projekt, ale eh, je tady také potřeba poučit se z chyb nebo se špatných rozhodnutí, protože to by nám mohlo umožnit v budoucnosti tyto chyby neopakovat. Další důležitou otázkou je, jestli v důsledku dění tohoto titulu eh, vznikla nějaká strategie pro kulturní politiku a cestovní ruch, jakou radu byste těm budoucím hlavním městům kultury dali. Eh, zlepšila se eh, participace občanů, aktivně se zapojovali do těch projektů nebo byli spíše pasivními účastníky, jaká je přidaná hodnota. Spolupracujete v síti těch hlavních měst kultury, jsou to funkční sítě, které vznikly v důsledku tohoto projektu. Čekají nás v budoucnosti nové výzvy v tomto ohledu. To všechno by mohly být věci, o kterých bychom mohli dnes eh, si vyměňovat eh, naše názory. To samotné slyšení má dvě části. Nejprve si vyslechneme projektové manažery z hlavních měst kultury, kteří budou hovořit o svých zkušenostech s plánováním a prováděním tohoto projektu a potom eh, tady eh, budou ti, kteří posuzovali eh, tento proces a jaké lekce z toho eh, vyvodili. Jako prvního jsme pozvali pana Fidlapaje Rus, který je uměleckým ředitelem Donostia. Byl to projekt v rámci ve městě San Sebastian v roce 2016. Potom tady máme pana Jiřího Suchánka, který vedl Eh, eh, plzeňské hlavní město kultury v roce 2015, kde jsme také byli jako výbor na návštěvě eh, tehdy a potom tady máme Tamáše Šalaje, který to měl na starosti v městu Peči v roce 2010. A potom tady máme uměleckou ředitelku toho programu Evropského hlavního města kultury pro Rigu 2014, Dianu Civle, a v neposlední řadě je to paní Rozala Tarantino, která, kterou možná už znáte, protože tady jde o letošní eh, projekt hlavního města kultury v městě Matera. Potom je tady paní Silvia Aman a Aněška Vlážel, které jsou eh, členky toho expertního gremia, expertního panelu pro eh, Evropský parlament a paní Beatrice Garcia, která je členka expertního panelu, která je byla jmenována do tohoto gremia komisí a která také pracovala na řadě těch projektů hlavních eh, evropských měst kultury. Děkuji vám za vaši přítomnost. Teď eh, hm, eh, si rádi vyslechneme vaše příspěvky. Jsme rádi, že ehm, se můžeme vyslechnout vaše zkušenosti, vaše poučení a že to můžeme promítnout do naší budoucí práce. A dovolte mi ještě, abych poukázala na to, že Každý z vás má přibližně sedm minut na svůj příspěvek a jako prvnímu bych chtěla dát slovo Javieru Fidlovi Paja Rus. Okay. Is the presentation... Ano, děkuji. Můžu zahájit prezentaci. Je to připravené technicky? Výborně. Vážené, vážení členové výboru pro kulturu a vzdělání Evropského parlamentu, velice vám děkuji, že jste mě přizval, přizvali, abych se jako odborník účastnil tohoto veřejného slyšení. Je to pro mě velkou ctí a poctou a také mm, je to i určitou výzvou. Bylo pro mě um, poctou být mezi několika kulturními manažery, kteří pracovali v 60 evropských eh, zemí, ehm, městech kultury a e, dnes je důležité, aby tento výbor přemýšlel o tom, jak tento program aktualizovat a jak je tedy dost těžké všechno to zhodnotit v sedmi minutách, tak já jsem se rozhodla k tomu vzít to jaksi abecedně. Mám tam 26 takových hlavních termínů, které se týkají tohoto města kultury. Takže nejprve dohoda. Myslím si, že nejhorší věc pro Evropské město kultury je, když eh, se v tom městě nedohodnou všichni, že tam není dohoda všech politických stran, místní, regionální, eh, nejvyšší úrovně. Takže pokud tam není tato dohoda napříč politickým spektrem, tak eh, potom to město vlastně možná bude pocitovat tento titul spíše urči, jako určitý trest a vlastně stane se takovou zbraní na kolbišti, na politickém kolbišti. Eh, dále B jako změna chování. Ehm, toto musí být projekt, který změní celkové nastavení myšlení. C. Kultura. Co to znamená kultura? Co myslíme tou kulturou? Evropská kultura, ehm, můžeme zde dávat mnoho akademických odpovědí, ale můžeme říci, že evropská kultura je taková směs různých eh, hodnocení a hodnot, ehm, také různých konvencí chování, které sdílejí Evropané. A z toho máme pak pocit, že všichni patříme do stejného prostředí. Myslím si, že toto město kultury by mělo být nejsilnějším nástrojem Evropy, které eh, umožní lidem, že se budou cítit Evropany a že by tam měly být eh, kromě kulturních a uměleckých aktivit také třeba i otázky eh, ochrany životního prostředí. Paní předsedkyně žádá pana řečníka, aby trochu zpomalil, aby jeho projev byl tlumočitelný. Takže toto město kultury je velice dobrým nástrojem, aby lidé sami měli pocit, že jsou Evropané, musí zde být také společné, lid, eh, společné hodnoty, lidská práva, společné hrozby a také tedy společné publikum. Jde jako diverzita. Um, už všichni chápeme, že je důležité eh, prosazovat diverzitu a tím se obohacovat. Ehm, máme zde Eh, rozdíly mezi eh, evropskými hodnotami a mezi hodnotami jednotlivých zemí. Měli bychom usilovat o globální hodnoty, nikoli pouze o evropské hodnoty. Dále, financování. Občané očekávají, že ocenění eh, město, město kultury také sebou přinese i ekonomické přínosy, ale celková, ten, ten grant celkově není příliš velký eh, v porovnání s tím, co tam ještě do toho musí investovat místní, regionální a vnitrostátní samozpráva. Já bych chtěl eh, požádat, aby došlo k výraznému navýšení toho ocenění Melina Mercury, teď je to 1,5 milionů euro, a také, že by zde mělo být ještě speciální eh, body eh, pro programy, jako je Kreativní Evropa. Dále, cíle. Jaké jsou cíle, které máte vy jako Evropská unie nebo jako Evropský parlament? O jaké cíle usilujete? A daří se nám toho usilovat? O co vlastně, čeho dosahujeme každý rok? Dále lidská práva. Ehm, pokud to město nepodporuje Všeobecnou deklaraci lidských práv, tak si myslím, že by nikdy nemělo získat eh, titul Evropské město kultury. Dále dopad. Ehm, mělo by eh, měli bychom být schopni měřit eh, úspěch a dopad. Nedávno jsme zde měli zveřejněné kulturní ukazatele UNESCO 2030. To si myslím, že je docela dobrý eh, výchozí bod, protože pokud měříme pouze dopad na cestovní ruch nebo na ekonomiku, tak možná jednoho dne zjistíme, že vlastně nepotřebujeme umění a kulturu, že nám stačí třeba eh, reklama a marketing a kreativní umění. Paní předsedkyně žádá řečníka, aby zpomalil tempo, aby projev byl tlumočitelný. Já vám dám dvě minuty navíc, říká paní předsedkyně, můžete trochu zpomalit, aby váš projev byl tlumočitelný. Děkuji, paní předsedkyně. Jsem, to jsem právě od vás potřeboval slyšet. Tak, další. Pracovní místa jak je to s těmi pracovními místy, která vznikla díky tomuto ocenění Město kultury? Často se stává, že po tom roce eh, jste, jsou zde lidé, kteří mají příliš velkou kvalifikaci, a musí, se, musí vlastně odejít nebo se musí třeba přesunout do jiného města. Potřebujeme určitou databázi, určité sítě. Už zde bylo řečeno, že je, je zde určitá eh, síť, ale není formální. Je to vlastně spíše taková rodina, protože my jako města kultury se máme rádi, máme, stejné zkuš, máme stejnou zkušenost, ale tato síť není eh, formální. Nejdelší projekty v Evropě v kultuře nebo vlastně je to nejstarší kulturní projekt Evropské unie a tento projekt jako sám o sobě nemá oficiální síť, což je problém. Dále, jazyková politika. Eh, máme zde jazykovou diverzitu, potřebujeme překlady, musíme eh, zde také usilovat o řízení lingvistických práv v Evropě. To je další výzva. Další, marketing. Tady potřebuje alespoň 20 vteřin, abych to vysvětlil. Evropská komise musí investovat více peněz do Eh, propagace toho titulu Evropské město kultury. Já jsem si jist, že víte, eh, nebo že, že dokážete vyjmenovat některá města, která získala ten titul eh, od roku 1985, ale co když se zeptáte třeba svých rodičů, zda by, zda by třeba dokázali vyjmenovat ta města. Někdy se říká, že je to trošku jako olympiáda, ale lidé si nepamatují ta města stejně, jako si pamatují, kde se konala olympiáda došlo třeba eh, občas k tomu, že eh, ta velká města, ta se lidé pamatují, ale často jsou to nyní malá města, jako je třeba, eh, a ta zkrátka nemají tak velký rozpočet, jako je třeba Liverpool nebo Barcelona. Takže je také důležité, aby ta méně známá města získala více peněz na marketing a komunikaci. Sítě. Už jsem o tom hovořil, potřebujeme skutečnou formální síť. E, už dnes by tam mohlo být 60 měst, což by mohla být velice silná síť nejenom v Evropě, ale možná i v rámci e, celého světa. Pak je zde e, otázka, jak je to vlastně s pamětí. Myslím si, že některá města asi úplně zapomněly, že někdy v minulosti byly eh, těmi evropskými městy kultury. Někdy třeba vůbec nenajdete na jejich webových stránkách zmínku o tom, že byly městy kultury, což je tedy špatné. Dále, P eh, často s tím organizováním máme tolik problémů, že zapomínáme, že se vlastně jedná o určitou oslavu a že bychom si to měli jaksi užít, že by to mělo být příjemné. Dále, kvalita. Umělecká kvalita, na to bych potřebovala asi dalších sedm minut, takže to raději rovnou přeskočím a podívám se na písmeno R. Představte si, že eh, tedy každé město by mělo být členem programu Artistic Residence, Artist in Residence. Tento program je teď nejsilnější ve světě. Je tam 60 měst, které vlastně sdílejí eh, své umělce, což je velký úspěch. Ještě se chci zeptat, eh, Kolik z vás jste si sami zaplatili návštěvu Evropského města kultury, které je dále než 300 kilometrů eh, od vašeho města, kde žijete? Takže vypadá to, že vlastně většinou eh, jsou přitahováni pouze mm, turisté, kteří stejně žijí v blízkosti. Mm, Evropské město kultury by se mělo stát určitou mekou pak je také termín eh, dobrovolnictví, to je důležité pro, mm, v různých zemích je to různé, například ve Španělsku to chápeme jako neplacenou práci, ale to je velice riskantní, musíme se na tom shodnout vlastně, co to je a musíme tam mít sdílené hodnoty. Pak eh, dvojité V jako bílá white book, jako um, Bílá kniha pro téma Evropské město kultury. Nedomníváte se, že po 60 letech už by opravdu bylo dobré mít zde Bílou knihu pro ten projekt Evropské města kultury, protože je důležité sepsat takovou Bibli pro, toto, um, pro tento projekt. Ale prosím vás, hlavně je důležité, aby to nebylo systémem kopírování. Často to bývá tak, že ta města vlastně to od sebe uh, kopírují ty projekty. A také se ukazuje, že třeba eh, to pětileté období je poměrně dlouhé. Vlastně tam je tam pětileté období od chvíle, kdy je to město vybráno. Myslím si, že by stačily tři roky. A také se domnívám, eh, že poslední rozhodnutí 2017 lomeno 1545, které stanoví kritéria až do roku 2033, musí být pozměněno, protože například už eh, vlastně jinak, jinak to všechno bude velice zastaralé, protože ta realita se mění mnohem rychleji než rozhodnutí eh, Evropské unie. No a nakonec ještě otázka, proč se západoevropské země příliš nehlásí, zatímco e, země e, z východní a jižní Evropy se velice ochotně účastí, účast, e, účastní těchto projektů? Vypadá to, že západoevropské země mají takové, žijí ze svých vzpomínek, ze své minulosti. Možná, že ten projekt také není úplně dobře adaptován, takže možná teď by bylo dobré přemýšlet nad tím, je, vypadá to tak, jako že západo nebo sever, severské a západoevropské země um, spíše vzpomínají, kdežto eh, jižní, země Jižní Evropy a Východní Evropy to vidí jako příležitost toto evropské země, eh, evropské město kultury. Eh, input you gave us today. Děkuji za tuto velmi rozsáhlou prezentaci a teď chci dát slovo Jiřímu Suchankovi. Taky máte slovo na sedm eh, minut. Pokud se to bude vyžadovat, tak vám můžu dát jednu nebo dvě minuty navíc. Good afternoon, ladies and gentlemen. Uh, I decided to be a little bit nostalgic, not because of the Christmas. Eh, děkuji. Eh, já jsem teď trošku takový eh, nostalgický, ne kvůli blížitým se Vánocům, ale kvůli tomu, že budeme příští rok slavit páté výročí eh, od doby, kdy Plzeň byla vyhlášena Evropským hlavním městem kultury. A já bych chtěl hovořit o našich úspěších, ale také o neúspěších eh, s tím spojený. Takže nejdříve ta pozitivní část prezentace. To tady máme rozhodně úspěch v cestovním ruchu. To bylo velice, eh, velice dobrý nárůst eh, procentuálně. Také tady byly velké kulturní projekty, jedny z největších eh, v České republice, 68 milionů investic. A také ten dopad. Ano, bylo to velice pozitivní. I když se nám o tom ani nesnělo. A není velké výzvy. Chtěl bych hovořit eh, především o změnách v řízení. To je eh, obvykle eh, tak tváří v tvář řadě problémů a také k rovnováze, kterou potřebujeme. Ehm, dále ještě budu také hovořit o infrastruktuře pokud je tedy o tu rovnováhu, tak tady vidíte tu červenou část. To je příspěvek eh, české vlády. Eh, můžeme uvést, že některé Eh, některá města eh, kontrol, eh, kultury si to ani nezaslouží mít takový titul. Prostě některá města, by, nebo hlavně jejich země, by se měly důkladně promyslet takovou věc. Celá řada případů je, kdy přísliby místní vlády nejsou vůbec splněny. U nás ten příspěvek nebyl veliký, ale za to byl aspoň trvalý a, a opravdu, opravdu k němu došlo. Můžeme říci, že prakticky 50 celého rozpočtu šlo ze samotného města Plzně z městského rozpočtu. E, k tomu ještě infrastruktura. Je tady krásné nové divadlo, vidíme ho na obrázku, postavené v rámci tohoto projektu a bylo to, byla to velká atrakce. E, to bylo silné místo celé, celé této akce. A pak vidíme tady dvě červené linky. 40 e, 1 milionu eur investováno do infrastruktury, do toho nového divadla a ještě eh, půl milionu, eh, to je vlastně ta nejviditelnější část projektu Plzeň 2015, kde eh, tady vidíme určitou nerovnováhu mezi těmi dvěma čísly. Když budete hádat, kolik projektů se konalo v novém divadle, no, nebylo jich víc než pět protože nebyla dostatečná příprava. E, budova byla postavena na poslední chvíli, programy nebyly připraveny pro takové, takové divadlo. A nicméně to divadlo tam je, budova stojí, bylo to, e, je to moc hezká budova, je plně využitá, úspěšné, e, zve turisty z České republiky, z Německa, z dalších sousedních zemí. Někdy vlastně velice úspěšné projekty mohou být i malé projekty. Když to všechno smícháte a vezmete identitu Evropu, tak je hlavní eh, idea Evropského hlavního města kultury, je právě ta rozmanitost, to propojení do sítě s jinými. A vidíme, že eh, tady máme zhruba 40 eh, druhů spolupráce s Německem, ale také s Japonskem a i s dalšími zeměmi. Tak když hovoříme o odkazu, eh, musíme být velice praktičtí, když plánujeme ECOC. Ano, máme krásné eh, projekty, jako například velké marionety v ulici, eh, přímo na ulici. Lidé na to byli velmi pyšní, velmi hrdí a je to také dobrá spolupráce Čechů, Poláků, Slováků, Španělů. Eh, máme také Eh, velmi moderní eh, pracovníky, eh, využití veřejného prostoru, to mění město do velké míry a také samozřejmě musíme mít projekty s účastí lidí, lidé do toho musí být zapojeni, lidé přímo z regionu, přímo z města. Toto je obrázek z jedné výstavy která, eh, kterou uspořádali obyvatelé Plzně a inspirace přišla z Marseje 2013. Eh, to byl velice dojemný okamžik Eh, pro celý náš projekt. A to mě vede k eh, té největší výzvě. To je, eh, to je vlastně odkaz či dědictví tady tého doby. Většinou je to nová infrastruktura, určité sítě, určité kulturní projekty a ta mezinárodní značka, ale také tvůrčí průmysl který eh, je stále více a více zdůrazňován eh, na evropské úrovni. A to je velice dobře. Vidím novou programovací, eh, nové programovací období, kde se to jasně projevuje. To je tedy několik těch odkazů z roku 2015. Pak tady máme to DEPO, čili kreativní zóna, to je velice viditelné místo, nejenom, že se tam koná řada akcí, ale také je to i velká síla pro nové produkce, mezinárodní projekty. Tady vidíme příklad projektu eh, s německým městem Řeznem, eh, také jsme organizovali barokní festival v našem regionu spolu s, barok, eh, s, s Bavorskem. Eh, je tady přeshraniční financování, které bylo využito v rámci programu. Dále světelný festival. Eh, to byl velký eh, okamžik. To byl nejen velký svátek, ale bylo to i, byla to i ukázka, jak můžeme kreativní průmysl organizovat, spojit umělce z celého světa, různé druhy, typy lidí. A pak tady máme ten výsledný produkt, který se projeví v takovém krásném světelném festivalu. Něco eh, podobného se stalo v Rize, o tom jistě bude ještě řeč. A konečně tady vidíme mm, ty mm, v případě Plzně celou řadu dalších odkazů. Například je tady právě ten česko-bavorský projekt, dále umělci, rezidenční umělci, což je velice pěkný program. Také je to odkazem, dědictvím této akce. A desítky dalších projektů ve městě je, kdy ta organizace stále pokračuje a stále trvá. To je tedy příběh Plzně. Eh, já jsem mm, zástupce našeho města, jsem rád, že jsem vám eh, předložil eh, tady tuto prezentaci, protože projekt Evropské hlavní město kultury opravdu zanechalo po sobě velmi nesmazatelnou jasnou stopu je tady celý ten organizační tým a celá řada lidí, která se do toho zapojila, do organizace, působili od samotného začátku projektu. Děkuji vám. Děkuji a poslední řečník v první části eh, nebo v prvním kole, než budeme mít eh, mm, otázky, to je Tomáš Salaj. Eh, dobrý den. Já jsem se rozhodl oslavit do rozmanitost Evropy a proto budu mluvit ne anglicky a ne maďarsky, ale německy. Takže já se pokusím velmi rychlosti zhrnout, jak to tehdy eh, v peči proběhlo. Myslím, že je také důležité hovořit o těch stílých stránkách, nejenom o těch hezkých, povedených, úspěšných aspektech eh, hlavního města kultury, eh, protože jsme k tomu byli vyzváni paní předsedkyní a že bychom se měli vzájemně Eh, pokusit eh, poučit z našich chyb a trošku tím navážu na to, co už říkal Jiří. Toto je jenom trochu historického kontextu. Eh, Peč byl hlavně městem kultury v roce 2010 společně s Essenem a s Istanbulem. My jsme začali s přípravou té žádosti v roce 2004 to byl velmi důležitý rok v historic, historicky vzato v Maďarsku, protože jsme tehdy byli přijati do Evropské unie. Byl to začátek nové éry, ale samozřejmě se potýkali s mnohými problémy a to se pokusím velmi rychle shrnout. V kontextu hlavních měst kultury, jak už jsem říkal, jsme s tou žárce v 2004 a tehdy došlo také k velmi výrazné změně protože až do té doby to vlastně byla vždycky jenom ta velká, skutečně velká slavná města. A někdy eh, eh, na konci 90. let se změnilo paradigma a začaly se vybírat města, která by měla spíše více zúročovat svůj potenciál, která nebyla až tak eh, známá jako hlavní města kultury. A my jsme se tím samozřejmě také nechali inspirovat, proto jsme se rozhodli ucházet o tento titul společně se třemi dalšími městy z Maďarska. Měli jsme tři hlavní eh, témata nebo priority. Chtěli jsme podpořit eh, demokratizaci kultury, tedy zajistit eh, širší přístup ke kultuře, více zapojit občany do rozhodovacích eh, struktur eh, eh, v oblasti kultury. Vlastně šlo o vytvoření nového modelu řízení kultury. Naš, naší druhou prioritou byla mezinárodní nebo důraz na mezinárodní a multikulturní identitu Chtěli jsme reflektovat eh, rozmanitost, různé národnosti, různé kultury, různé jazyky a snažit se být zprostředkovatelem eh, všech těchto kultur a, eh, a identit, tedy neprosazovat úzce nacionalisticky vymezenou kulturu. To byla druhá věc. A třetí důležitý bod, který jsme se snažili v té naší žádosti prosazovat a to byla také určitá reflexe toho, že Peč se nacházel v té postindustriální situaci a šlo o to, jak nastartovat to směřování od průmyslu k kultuře nebo k eh, kulturnímu průmyslu. To, byla, to byly tři naše hlavní cíle. A samozřejmě jsme čelili také některým eh, velkým výzvám. Některé z nich jsme do, ani dokázat nepřekonali. Nedokázali ani překonat. A to protože ještě tady byly zůstatky té staré eh, komunistické nebo postsocialistické mentality a s tím se eh, pracovalo velmi obtížně a na to jsme naráželi neustále. Maďarsko je velmi centralizovaná země. Všechno se vlastně děje v Budapešti. A máli se něco stát mimo Budapešť, tak je to velmi obtížné. A proto tady šlo i o to, jak eh, spustit ten proces decentralizace v oblasti kultury. A po vstupu do Evropské unie v roce 2004 se museli samozřejmě harmonizovat všechny zákony. To eh, narazilo, eh, nebo to způsobilo to, že jsme kolikrát zápasili s právními nejistotami, protože zákony se neustále měnily, eh, změnil se celý systém zadávání veřejných zakázek v tomto sektoru, na to jsme také neustále eh, naráželi. A další věc, a o té už tady byla trochu řeč, eh, tehdy i to vnímání západu a východu bylo odlišné. Tehdy jsme více vnímali to, že potřebujeme najít společnou řeč, hm, společné hodnoty, které možná nám byly vlastní, ale vyjadřovaly se různým způsobem. A také eh, v té době neexistovala úplně jasná pravidla pro ty žádosti. Dnes už ti uchazeči to mají mnohem jednodušší. A byla to vlastně tato situace, kdy vznikla ta neformální síť těch bývalých hlavních měst kultury, které teď slouží těm novým uchazečům. E, bylo to velmi užitečné, abychom posílili naše kapacity, abychom si mohli vyměňovat e, zkušenosti. A teď ty výsledky. Nejprve k tomu prvními cíli, k té demokratizaci kultury. To bylo vlastně velmi neúspěšné, to se nám vůbec nepodařilo. Byl to příliš optimistický cíl a mohl bych to nazvat tím největším stínem celého toho našeho projektu v péči. Ta interkulturnost nebo ta mezinárodní měřítko to tady zůstává jako jakýsi odkaz, protože my jsme navázali kontakty se srbskou a německou, ale také rumunskou menšinou. A ta i nadále přetrvává ta, ta spolupráce. A důležité je také to, že Peč eh, se zviditelnil v rámci toho širšího regionu. A potom ty strukturální změny došlo mm, k transformaci jednoho průmyslového areálu na kulturní eh, středisko. Byl to tehdy první takový projekt eh, v Maďarsku. Eh, a to vlastně se stalo jedním z těch hlavních diskuzních bodů během našeho projektu, jestli se nám podaří tu transformaci dotáhnout do konce, jestli ta investice bude úspěšná, jestli to stihneme včas ale dnes to je vlastně nejviditelnější pozůstatek toho hlavního města kultury. Tady vám můžu ukázat pár obrázků, abyste to viděli, jak se změnila veřejná prostranství, ulice, vznikla regionální knihovna, ta bývalá keramická továrna se e, změnila v kulturní centrum a vznikla také konferenční e, hala. A na závěr, zbývám ještě asi půl minuta, takže eh, bych chtěl říct, že s dnešními mm, zkušenostmi bychom to asi dělali eh, trochu jinak. Více bychom se zaměřovali na ty výzvy, na ten společenský kontext, na urbanistickou dimenzi. Snažili bychom se asi lépe propracovat tu koncepci a také mít nějaký mechanismus pro překonávání problémů a asi bychom eh, ten projekt měli propracovanější a asi bychom byli více zaměření na ten pojem legacy. A myslím, že tady ještě jedna oblast, ve které by asi ta hlavně města kultury potřebovala více pomoci od Evropské unie, a to je politická podpora myslím, že už se o tom mluvilo na tom mm, monitorovacím panelu, že ta města, která už ten titul získala, tak ta, e, tu podporu mají, ale u těch uchazečů e, by také měla existovat e, politická podpora. Protože už ten samotný proces ucházení se o ten titul Eh, může být velmi prospěšný pro dané město, protože začne přistupovat k těmto věcem trošku zodpovědní a proto bych si přál, aby té podpory bylo více. Děkuji vám. Myslím, že to bylo velmi zajímavé poslechnout si tuto zpětnou vazby z praxe, konkrétní zkušenosti, které jste udělali, ty věci, které bylo dobré dělat, které nebylo dobré dělat. A teď chci dát členům našeho výboru možnost se eh, klást otázky. Má někdo nějakou otázku? Petra Kamaevert, paní Šojdrová, Beatrice, Michal, začnu eh, zapisovat všechny řečníky na seznam. Já. Já, já. Thank you very much for, uh, Děkuji vám za vaše tři prezentace, byly velmi zajímavé. Ale hlavně vám chci poděkovat za vaši práci, a to protože jste museli vyvinout obrovské úsilí. v rámci eh, implementace tohoto projektu hlavně města kultury. Mám dvě otázky. Vy jste hovořil o politické podpoře. A v tom eh, vašem případě během příprav kandidatury na hlavní město kultury. Měli jste dostatek politické podpory? My jsme v Plzni byli na návštěvě a věděli jsme, že to tak snadné nebylo, protože tady docházelo ke změně v té politické reprezentaci města. V takových případech je velmi těžké pokračovat a přesvědčovat všechny eh, zúčastněné o tom, jak důležitý a zásadní ten projekt je, pokud nemáte dostatek politické podpory. A druhá otázka. Myslíte si, že eh, díky tomu bylo vaše město více uznáváno, více známé v Evropě? Ale můžete také říci, že ve vašem městě byla Evropa známější, tedy Evropská unie, byly třeba známější evropské hodnoty. Byla Evropská unie viditelnější v důsledku projektu hlavního města kultury. Nemáte na to nějaký názor? Myslím, že bude lepší pozbírat si několik eh, otázek. Máme už celkem šest přihlášených řečníků, očkáme se třeba na tři řečníky a potom vám dáme příležitost odpovědět, aby eh, to tak probíhalo svižněji. A teď eh, Petra Kamervert. Děkuji vám, děkuji především za velmi zajímavé prezentace. Já mám asi relativně jednoduchou otázku, na kterou se možná vám bude obtížně odpovídat. My jsme Eh, přijali nové směřování této politiky eh, hlavních měst kultury, aby to nebyl jenom jednoroční projekt, ale aby to byla udržitelnější věc, aby i po ukončení toho roku, kde je možná, možné slavit nějaké věci, které se podařily a které ne, aby eh, potom i něco zůstalo a trvalo nadále a mohlo se mluvit o udržitelném dopadu na město a proto mám jednoduchou otázku, co z toho eh, po těch projektech v vašich městech zůstalo. Děkuji. First of all, thank you very much for your... Uh, Já vám nejprve chci poděkovat za prezentace a mám otázku na pana Javiera Peja. Já si myslím, že vaše prezentace byla nesmírně inspirující. Eh, mně se líbilo, jak jste prezentoval ty své hlavní myšlenky, ty hlavní body. Vyjádřil jste určité obavy, které se týkají toho, že ten eh, přípravný proces je nastaven na pět let. Já bych ale to chtěla trošku pochybnit, protože musíme přece vzít v úvahu, že eh, tam je zapotřebí určitá infrastruktura, takže tři roky nestačí. Můžete tedy svůj argument podpořit? Proč se domníváte, že těch pět let je příliš dlouhá doba? A také bych se chtěla zeptat, Eh, nebo také vítám tu myšlenku té bílé knihy. Mohl byste to podrobněji vysvětlit, co myslíte tou bílou knihou o Evropském městě kultury? Děkuji. Ano, mm, takže teď dáme slovo našim odborníkům, aby odpověděli na první kolo otázek. Takže nejprve pan Javier. Já odpovím španělsky, tedy nejdříve ta eh, otázka, která se týkala eh, politické podpory tak já bych řekl, že sám Sebastian během celého procesu dostával podporu. Eh, ovšem, eh, abych řekl, tak eh, při každých volbách vlastně došlo ke změně. podpora politiků byla opravdu dokonalá, velice silná, absolutní. I když po každých volbách došlo ke změně eh, těch mm, řídících pracovníků, těch vedoucích pracovníků, eh, tak přesto ta podpora byla opravdu systematická a velice silná. Pro mě je velice důležité říci, že eh, také v našem případě tady byla nadace, která byla takovou patronátní organizací a tato Eh, vlastně neviděla z politického hlediska, ale viděla to jako tuto kulturní událost. A neříkám to jenom já, říkají to prostě další lidé, eh, další eh, spolupracovníci celého projektu. A za druhé, Evropa je v San Sebastianu rozhodně zviditelněná díky tomuto projektu. Evropa byla tady velice dobrá spolupráce a vlastně se eh, konala jedna akce s polským divadlem. Eh, celá řada lidí tedy mohla vidět takovouto spolupráci a rozhodně Evropa až dodnes je zviditelněná díky eh, naší akci. Uvědomujeme si, že Evropa potřebuje spolupráci, potřebuje vzájemné porozumění, potřebuje vzájemné seznámení se. No vidíte, mě to tak, tak zaujalo, eh, že mluvím rychle, protože mě to strašně eh, zajímá. Dále eh, chci říci, že dnes vlastně končí to období 2007-2019, které eh, a bude pokračovat třetí období 2020 eh, až 2023. A vidíme, jak se situace dále vyvíjí a mění. Vždy je možné, že 31 eh, prosince, jak říká jeden odborník, že E, prostě evropská hlavní města kultury mohou zhasnout a prostě ukončit e, celou takovou akci. Když nějaké město e, se hlásí k tomu odkazu a je hlavním městem kultury. Musí patřit do té sítě a patřit do ní trvale. Není to tak, že prostě zhasne, zavře dveře a tím to pro ně skončí. Dále bych chtěl říci, že tady je ta bílá kniha, kde se mm, řeší také eh, infrastrukturní otázky, protože infrastrukturní potřeby se nikdy nevyřeší během pěti let. Není to možné eh, vyřešit takhle rychle prostě. Eh, myslím, že jistě budete se mnou souhlasit, že prostě není všecko možné stihnout za pět let a pak už zase nic nebudovat, nic nestavět. Já eh, bych řekl, že mm, tříleté období je tedy minimum, během kterého je třeba se soustředit. První rok se vybírá, eh, vybírá se to město, Eh, které bude patřit do projektu. A eh, když lidé vědí, že mají k dispozici tři roky, eh, tak se za tři roky snaží realizovat to, co si navrhnou. Pak je tady to capacity building, to vytváření kapacit, komunikace, která je velice důležitá. A ještě je třeba mít opatření, které opravdu reagují na realitu. Ehm, možná, že někdy se kulturu, městem kultury stane eh, takové město, o kterém jste ani nevěděli, kde na mapě existuje, nedokázali byste ho na mapě ukázat. A takové město eh, potřebuje eh, mít k dispozici nejméně ty tři roky, aby se zviditelnělo ehm, to je trošku eh, podobné, jako když se snažíte do jedné knihy schrnout eh, všechny ty hlavní body, eh, hlavní komunikaci kolem celé akce. Například my všichni tady bychom mohli zažít takové situace, kdy ehm, dochází k nějakým neschodám, je to nejhorší okamžik v životě, který prožíváme. A možná v péči, v mateře, v, Pil, v Plzni, prakticky všude v Evropě, eh, dámy a pánové. Eh, není asi ani jediný případ hlavního města, Eh, kultury, které by mělo stejné vedení města od chvíle, kdy se začalo uvažovat o tom, že bude hlavním městem kultury až do konce celého projektu. To říkám proto, že eh, je velice důležité, aby tady byla určitá návaznost, pokračování eh, a mít určitou myšlenku, vůči myšlenku, která nás v tomto projektu vede. Děkuji. Děkuji. A děkuji i tlumočníkům, kteří dnes eh, musí odvádět eh, výjimečnou práci. Pan Suchánek je další na řadě. Talking about the politicians. No, tak když hovoříme o politicích a o politické podpoře, tak bych řekl, že to bychom zde mohli sedět ještě další dvě hodiny. Ale obecně mohu říci, že nedostatek politické podpory Mm, sebou nese dva problémy. Ten první je na té místní úrovni, to znamená problémy v manažerské struktuře, e, ty projekty se vlastně výmají kontrole a většinou se to dá nějakým způsobem zvládnout manažerskými kroky nebo nějakými kroky v té manažerské struktuře. A pak je tam ještě ta celostátní úroveň. A problémy tam, nebo problémy dokonce i na té mezinárodní úrovni mohou sebou přinést velké potíže. Dám vám příklad. Například jedno město získalo titul na rok 2021, ale získalo nakonec méně než 20 rozpočtu, které, eh, kterému přislíbila vláda. A to je opravdu politování hodné. A skutečně ten organizační tým toho města se teď ocitá ve velkých eh, potížích. Takže kdybych já měl nějakou kouselnou hulku a mohl změnit jednu věc, tak bych tam nastavil určité pravidlo, které by říkalo, že pokud se země uchází o titul Evropské město kultury, tak tam musí vláda učinit nějaké oficiální stanovisko, že to chce podpořit a jak, eh, jak velkým objemem prostředků to podpoří. A e, nesmí to být tak, že nakonec to město bude čekat, nebo zda tam bude mít dopad to, zda to město vede někdo ze stejné politické strany a tak dále. Takže já si myslím, že byste měla být ta podmínka pro e, vládu, aby učinila závazný příslip, že potom podpoří to Evropské město kultury, pokud bude vybráno. Uh, jak je to v případě Plzně? Je pravda, že Plzeň je viditelnější, Tak je to možná tím, že to město je vlastně nejzápadnější eh, v zemi. Um, možná tedy také je to trošku rozdíl, než třeba eh, jsou to města ve východních Čechách, takže možná eh, pro mm, lidi z Plzně je přirozenější říci ano, já jsem Evropán a tato témata se mě týkají a jaký, jaký je odkaz. Já jsem před dvěma týdny měl prezentaci v Plovdivu o odkazu projektu eh, Evropského města kultury. Tehdy, to, tehdy jsem na to měla asi hodinu, takže je toho hodně, ale skutečně máme hodně příkladů toho, jak i to město eh, vytěžilo eh, prospěch z tohoto ocenění. A pak zde máme různé projekty, jako třeba Berlinare, eh, Be, Berlínský filmový festival, což je tedy významná evropská filmová cena, která eh, začala být udělána v roce 1985. Pak jsou eh, určité města, která se rozhodla, že budou třeba pořádat bienále nebo trienále, což je také způsob, jak, jak si pokračovat v tom odkazu. No a pak jsou určitá města, která se třeba rozhodla, že nějaký projekt si ponechá a že ho dokonce bude dále rozšiřovat. Čili je zde spousta způsobů, jak ten odkaz udržet. Mělo by se s těmi úvahami o odkazu začít co nejdříve, možná hned po ukončení toho ročníku, protože tam ještě stále ještě určitá energie Myslím si, že eh, více než 50 těch eh, evropských měst kultury bere vážně v úvahu eh, nutnost ponechat si z toho určitý odkaz a rozvíjí to dále. Děkuji, jenom jedna krátká poznámka a doplnění k tomu, co právě říkal Jiří. Já s tím samozřejmě souhlasím, ale ten návrh který zněl v tom, že by ta vláda měla přislíbit nějakou pevnou částku. To by bylo velmi užitečné a prospělo by to věci, ale na druhou stranu by také mohlo být kontraproduktivní. A to protože jsem přesvědčen, že kdybyž ta, když ta vláda dává mnohem více peněz než to město samotné, tak ten vztah to výrazně promění. To jsme my vlastně zažili v peči. My jsme měli eh, v té fázi ucházení se o ten titul eh, velkou politickou podporu. Vlastně tehdy nikdo v Maďarsku nevěděl, co to vůbec znamená. Říkal, dělejte si to, všichni světlete nějaký eh, kulturní projekt. A v okamžiku, kdy jsme ten titul získali, tak ta podpora se proměnila. My jsme tam měli velký důraz na infrastrukturní investice a musíme si uvědomit, že v té době, kdy my jsme ten titul získali, tak to byl eh, u nás velký volební rok. Volilo se v krajských volbách, ale také na národní úrovni. A tehdy ty politické strany všechny říkali, ano, dáme na to peníze, budeme budovat to hlavně z toho kultury. Takže ta podpora byla velmi silná i ze strany té národní vlády ale zase byl velký důraz na to, abychom nedělali žádné chyby, chtěli to všechno kontrolovat. Neustále jsme s nimi museli diskutovat o tom, jak by to přesně mělo eh, vypadat. Prakticky žádné experimentování nebo nějaké odvážnější pokusy dělat něco eh, neúplně tradičního, to potom bylo mnohem složitější a museli jsme o tom eh, diskutovat. Tak to mě jenom napadlo v té souvislosti. A u nás také v peči se neustále měnilo, měnil ten management projektu, což nám velmi zkomplikovalo implementaci. Měli jsme za tu dobu eh, tři různé eh, starosty, takže eh, jsme s tím neustále zápasili. A já už jsem mluvil také o té mezinárodní dimenzi. My to máme velmi blízko do Chorvatska, ale také do Srbska i do Slovenska. Peč je tedy v takovém, je velmi propojená, ale máme tam také německou menšinu, takže eh, to pro nás bylo relativně snadné a to se promítlo i do toho umístění. I to naše eh, město je velmi mezinárodní a mezikulturní, takže to zrcadlilo ten charakter města. A pět let na přípravu Myslím, že města v té pětileté přípravném období musí trochu experimentovat, musí na to mít dostatek času, protože mohou zjistit, že některé věci prostě fungovat nebudou a musí je od základu změnit ale v té době také potřeba mít stabilní management, který se nebude neustále měnit. A potom je důležitá kapacita vůbec tyto věci provádět. To zase znamená mít kvalifikované lidi, kteří mají ty potřebné zkušenosti s projektovým managementem a musí to být lidé, eh, které neodstřelíte okamžitě, když udělají nějakou chybu a něco se jim nepovede. To je všechno. Eh, já vám chci poděkovat. Chtěla bych teď přejít eh, do druhého diskuzního kola s dalšími eh, řečníky, kteří se přihlásili o slovo. Ale potom už ten seznam uzavřem, potom, kdo budete mít ještě nějakou otázku, tak se můžete zeptat v tom dalším kole. Nejprve Eh, jsme dali slovo třema našim eh, hostům. Budou následovat další, mm, tak aby to bylo zvládnutelné. Pokud eh, budete mít ještě potřebu se na něco zeptat, tak můžete v tom dalším kole. Myslím, že už teď můžeme říct, že to je velmi zajímavá a už na diskuze, ale musíme se trošku držet struktury našeho slyšení. Máme trochu časové omezení. Mám teď na seznamu řečníku pane Matiče, paní Bilbao, pana Hajde a paní Bočko. Pan Matič. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Já bych nejprve chtěl poděkovat za vynikající prezentace. Eh, já eh, o to mám velmi velký zájem, protože v příštím roce, v roce 2020, bude hlavní městem kultury Rijeka z Chorvatska. Vy jste se všichni zmiňovali o tom, jak zajistit udržitelnost těch aktivit, jde zejména o financování a motivaci k účasti. Je možné pokračovat s prováděním těch aktivit po té, co ten eh, rok skončí, a moje druhá otázka je, jaká rizika tady vnímáte, ať už interní nebo externí. Narazili jste na nějaké problémy během implementace? Äh, děkuji, paní Bilbao. Thank you very much. No, děkuji, děkuji. Ano, v tom prvním kole už zazněla řada otázek a já vypožiji svůj čas pro to, abych poděkovala všem zástupcům evropských měst kultury. Děkuji jim za jejich práci, děkuji jim za to, že se tomu věnovali a chci také říci, že vlastně jsme z nich cítili to nadšení, to nadšení, které je třeba předávat dál a to nás vede k hrdosti. Myslím, že to je velice důležité. A ta, ráda bych se vás zeptala. E, říkáte, že to povědomí o Evropě zůstalo, že Evropa je po té akci známější ve vašem městě, ale chci se zeptat, zda to vedlo k nějakým dalším změnám ve vnímání občanství, ve vnímání života, sounáležitosti s Evropou, zda ta kultura byla vnímána také jako nástroj k tomu, aby se e, kráčelo dál po té kulturní cestě. Já se na to dívám zvenku. Já jsem sice z Baskicka, ale nejsem ze San Sebastiánu. Eh, myslím, že to opravdu eh, byl prožitek, který jsme cítili, cítili všichni. A vlastně se to projevuje v tom pocitu občanství, ale i v dalších oblastech eh, života. To, co jsme prožili a co tady stále přetrvává, za to všechno vám velice děkuji. A Eh, chci eh, říci, že jsem eh, také se věnovala projektu menšin a myslím, že by bylo také dobré mít určitou bílou knihu toho, jak postupovat, aby bylo možné předávat tuto věc. Dělalo se něco takového? No, mně to připadá jako úžasný projekt a zajímalo by mě, jestli jste pocítili, že se tady tím pokročilo také dál. Äh, jako další je na řadě pan Hajde. Já bych chtěl poděkovat eh, našim hostům, protože ukázali, že bez pochyby eh, Evropská hlavní města kultury reflektují rozmanitost a myslím, že eh, i občané si toho velmi váží. Já jsem byl velmi překvapen, když jsem viděl ty údaje za Plzeň, kdy ten očekávaný rozpočet 4,5 milionů euro a nakonec to bylo více, vy jste měli velký rozpočet na tu infrastrukturu, 48,6 milionů, dostali jste na to nějaké evropské prostředky na tyto investice. A chci se tady dalších eh, měst, jaká byla vaše zkušenost eh, s čerpáním evropských fondů? Děkuji, pane Hajde. Paní Bočko. Já budu mluvit maďarsky. Eh, byla tady eh, už řeč o mnoha věcech. Já eh, chci poděkovat za všechny tyto prezentace. Mám dvě otázky. poprvé eh, vlastně slyším o tom expertním panelu, kde se vyměňují ty zkušenosti. Myslíte si, by bylo dobře formalizovat eh, toto grémium? Ehm, že by mohlo jednat eh, jako jakýsi partner pro komisi, předkládat formální návrhy. A potom se chci zeptat, jak můžete vyhodnotit, jestli ten eh, projekt má solidní eh, program, který eh, má naději na realizaci. A jak moc by tam měla být flexibilita ten program měnit v průběhu toho roku? Myslím, že bychom měli postavit ve stejném pořadí jako předtím, takže prosím, Rafael Ruiz. En, en orden inverso. Nebo případně v opačném pořadí budeme povstupovat? Ne, dobře. E, tak já tedy odpovím velice stručně. E, trvalá udržitelnost projektu, e, to je vlastně takové to tajemství, které bych tady nadnesl. Spočívá v tom, aby Eh, vlastně vedoucí představitelé města si vybrali pro vedení těch projektů lidi, kteří tam vydrží ještě eh, delší dobu, neodejdou hned, jakmile skončí ten, ten rok eh, Eh, protože velké procento těch programů, aspoň v San Sebastiánu, eh, je řada projektů nebo řada programů, kulturních programů, které stále pokračují. Eh, neskončily tím, když skončilo období Evropského hlavního města kultury. A to si myslím, že to je to důležité tajemství. Proto jak to uchovat. Děkuji paní Bilbao za její slova a chci říci, že Eh, byla tady celá řada velice zajímavých iniciativ. Eh, možná to trošku odpovídá i na otázku paní Bočko. Eh, pokud, ano, ano, ano, byly, byly, byly snahy vytvořit síť, ale ne vždy se všechno podařilo. My si myslíme, že to je užitečné vytvořit síť, jiní si myslí, že to není tak nutné, že by to mělo být volnější se skupení těchto měst. A eh, byly tady i pokusy, aby existovala nějaké eh, propojení eh, evropských hlavních měst kultury ale můžeme říci, že vlastně je dobře, že existuje kulturní projekt v rámci Evropy pro města. Pokud jde o financování v případě San Sebastiano, řekl bych, že to byl trošku výjimečný případ, protože my jsme nežádali o žádnou podporu pro infrastrukturu. E, Naš projekt se především opíral o to spolužití, o to soužití a nežádali jsme o žádnou podporu pro infrastruktury e, my už jsme vlastně počítali z, 95, z 90% všech eh, projektů, všech akcí eh, pro léto, pro letní období. Eh, podařilo se nám to nakonec dostat dva, dvě podpory z kreativní Evropy. To jsme získali jako podporu. Tak to zhruba na vaši otázku. Suchánek. mám mluvit o financování a udržitelnosti, tak asi nejlepší praxe je budování kapacity, to, jak eh, si vyškolíte, vytrénujete vaše provozovatele kulturních aktivit, to, jak, eh, jaké kapacity máte na přípravu eh, té žádosti. To je asi nejlepší možný způsob, jak si udržet financování a musíte neustále jednat velmi prakticky. Musíte také zohledňovat dostupnost těch fondů, například teď, jak jsme byli v Plovdivu, tam uh, už mají to téměř u konce, tam si nechali uh, velkou část těch prostředků na ten odkaz a e, zahájili teď právě výběrové řízení v roce 2020, aby polovinu té částky mohli rozdělit na všechny ty aktivity, které spadají do toho odkazu. Čili e, je, je dobře si nechat něco z těch finančních příspěvků na potom. A zkušenosti s implementací. E, pro mě to největší riziko byla ta správná rovnováha mezi tou Eh, místní, regionální úrovni a tou mezinárodní. Jednak to bylo, jak ukázat to rozmanitost eh, místním obyvatelům, ale samozřejmě se tady obracíte na trochu jinou eh, cílovou skupinu, odvíjí se to od jiných principů, vyžaduje se to hodně přesvědčování, hodně diskuzí. A mám-li odpovědět i na tu poslední otázku, tak tím vystává otázka možnosti měnit program v průběhu eh, implementace. kdy eh, se můžete více opírat o potřebu eh, a nabídky na místní úrovni ta kulturní scéna může být eh, velmi proměnlivá. Těch, eh, na tu implementaci máte pět let, takže musíte být připraven se přizpůsobovat. Možná, že by bylo dobře to zkrátit na čtyři roky celé to, mm, eh, tu přípravu a to provádění samotné, ale v podstatě, když vyhrajete ten titul, tak je, je ta nabídka považována za jakousi smlouvu, která je závazná a kterou musíte dodržet a potom ten monitorovací expertní panel Eh, na to dohlíží, aby město se od toho neodchylovalo. Jak se to změno, změnilo? Město se eh, změnilo hlavně v tom, jak lidé začali využívat veřejný prostor. Eh, pro někoho možná je běžné se pohybovat ve veřejném prostoru na ulicích, využívat kulturní Eh, nabídku, ale tady se nám podařilo tu kulturu přesunout z těch uzavřených prostor eh, na veřejná prostranství, do města. Samotné lidé se začali více zajímat eh, o to, co se kolem nich děje, co mohou a účast se radikálně zvýšila, to pro nás bylo něco nového a můžu potvrdit, že to mělo velký dopad na město. A další věc, ta infrastruktura, těch 48 milionů na infrastrukturu pro eh, město, které má 70 tisíc obyvatel. To je rozdíl jako relativně hodně, ale eh, celkem z těch strukturálních fondů z Evropské unie to bylo asi 20 tak nevím, jestli to je dobrá zpráva nebo špatná zpráva, ale co se té kohezní politiky týče, Česká republika už Eh, vlastně víceméně rozvinutou zemí, takže těch prostředků na infrastrukturu jako takovou, na kulturní infrastrukturu peněz moc není, což ale asi neplatí pro Chorvatsko. A mám-li říci, eh, tak eh, Rijeka je na tom velmi dobře, co se týče té rovnováhy mezi tou měkkou částí projektu a infrastrukturou. Myslím, že tam mají asi 50% financování z EU pro Eh, Muzeum současného umění eh, na bývalém Brownfieldu, také tam vzniká nový kulturní eh, nová kulturní čtvrť a pokud se to podaří, pokud to bude úspěšné na konci, tak to má obrovský potenciál a dnes myslím, že lze říci, že Rijeka je nejlepší cestě být úspěšným hlavním městem kultury. Děkuji vám, pane Van Šalaj. Já to také můžu potvrdit, že Rijeka je na velmi správné cestě, co se udržitelnosti týče. Já jsem také přesvědčen o tom, že existují velmi dobré příklady, existují velmi špatné příklady. Ale potvrzuje se to, že udržitelnosti dosáhnete, když vytvoříte udržitelné struktury a když investujete do lidí, to je asi zásadní věc, což myslím, že i částečně říkal Jiří, že musíte vytvořit to podhoubí, že to eh, nestačí jenom investovat do infrastruktury, ale jako osvědčená praxe se ukázalo a v peči eh, také, že tam se osvědčilo jako velmi dobré, že ten kulturní management se nerozpustil, nebo ne, zůstal zachován. A také, že ne všechny ty kulturní aktivity řídila radnice samotná, ale že Eh, vlastně eh, ten management zůstal autonomní a ty zkušenosti lidí, jejich expertiza se využívala i pro další kulturní projekty. A vlastně eh, dodnes Peč má jakousi organizaci pro provádění, pro ty kulturní produkce, organizaci velkých akcí a také je to organizace, která umí velmi dobře využívat evropské prostředky. A z té umělecké části vzešel také management, který teď má na starosti ty starší kulturní podniky nebo kulturní instituce ve městě, nejenom ty nově vzniklé, ale eh, díky tomu, že ten management jako takový ve městě zůstal, tak se nám podařilo udržet eh, dobrou úroveň kulturní nabídky ve městě. Co se týče těch rizik, v implementaci. Myslím, že už jsme tady o tom mluvili, ale mohl bych ještě jednou podtrhnout to, že je dobré najít rovnováhu mezi těmi místními aktéry, kteří nejsou možná tak viditelní a nemají až tak velké projekty, a potom těmi velkými jmény, které, která přetáhnou pozornost. A musíte neustále zvažovat, jak užitečný je přetáhnout ten velký projekt, velké jméno a podpořit nějaký místní projekt. A k té implementační fázi já můžu ze svých eh, zkušeností vyvodit, že pokud nemáte dobře nastavenou komunikaci s místními obyvateli, tak vám to se může stát osudným. Musíte neustále vysvětlovat, proč děláte to, co děláte, jaká jsou rizika, co by se stát nemělo a neustále chodit eh, mezi co nejvíce lidí a vysvětlovat e, své důvody. My jsme jinak v péči investovali do té infrastruktury 140 milionů a 85% byly evropské prostředky, takže to byla velmi vysoká míra spolufinancování. A ještě k tomu, na co se ptala paní Bočko, ta neformální eh, síť, eh, to jsem vlastně trochu spolu zakládal. Tehdy ta potřeba opravdu panovala, Eh, diskutovat, projednávat o tom, co je dobrá žádost, jak, co je dobrý projekt, jak se má eh, budovat a tak dále. A proto jsme se tehdy na začátku rozhodli, že by to měla být uzavřená společnost, že to eh, nebude marketing, že to bude něco čistě pro výměnu těch zkušeností mezi námi. To samozřejmě bylo na začátku, s každým rokem se tam přidávají dvě nebo tři nová hlavní města kultury, takže to, ta síť neustále narůstá a e, ta diskuze také nabírá trochu jinou dimenzi. Je to proces, který se mění, můžeme to změnit. A ta otázka, jestli to má být institucionalizované, sformalizované, to já nejsem schopný zodpovědět, to by asi měl odpovědět ostatní. Děkuji. Teď tedy eh, můžeme ukončit ten první eh, blok a můžeme začít tím druhým. Tady bych chtěla dát slovo paní Dianě Sivo. I will speak Latin. Děkuji, budu mluvit eh, lotyšsky. Riga byla hlavním městem kultury v roce 2014 a Riga byla vždycky křižovatkou mezi severem a jihem a východem a západem. Vždycky jsme eh, stavili cesty, které vedly Rigou. Původně to byla Janterová stezka, obchodní stezka, která vedla také Rigou. Eh, Jantar eh, byl vyvážen tady těmito cestami. Bylo to vlastně i jako platidlo, mělo to, byla to nesmírně hodnotná eh, materie. A my jsme tedy přemýšleli, jak vlastně pokračovat v tom vytváření cest, kterými se šíří hodnoty dnešního světa. Jak šířit tyto kulturní hodnoty. Náš projekt eh, se rozvíjel vlastně v době ekonomické krize. Ekonomická krize to byla taková vis major eh, pro celou společnost. Eh, byly no, problémy, společnost potřebovala něco k přežití, vlastně takový záchranný soubor prostředků. A Tady my jsme eh, tedy vytvořili projekt, který je právě nazván Vis Major. A byla to pozitivní Vis Major. Tou pozitivní Vis Major je kultura, eh, která může něco dát každému. A pro lidi, pro města. Eh, Xavier hovořil o té abecedě. Já jsem si zvolila dlouhodobý přínos eh, pro Rigu. A rozhodla jsem se, eh, že zvolím určité tematické linie a určité titulky, eh, které budou představovat tu, tu hodnotu. Nejdříve je tady ta touha po oceánu, žízeň po oceánu. My jsme tady mm, sledovali různé lidské hodnoty, aktivity, účast na sociálních projektech. Další aspekt eh, se týkal diskuse společné evropské kultury. Eh, například také 100 let od první světové války, takové velké mezníky eh, v evropské eh, historii. My jsme také eh, použili jako velmi důležitý symbol ulici Svobody, která existuje v Rize. A dále jsme si vytvořili takovou cestovní mapu což jsou vlastně takové ty věci, které tady zbyly i po skončení eh, toho roku Evropského města kultury. Eh, můžeme konstatovat, že se opravdu zvýšilo množství kulturních eh, akcí a účastě na těchto kulturních akcí. To jsme tedy konstatovali, protože původně jen 14 lidí se účastnilo různých eh, kulturních eh, akcí a my jsme zjistili, že po ehm, z organizování Evropského hlavního města kultury eh, narostl výrazně tento počet lidí. Je to velice dobrý potenciál pro lidi, kteří takto potřebují kulturu ke svému životu a také mm, to, že jsme se podíleli na projektu Evropských hlavních měst kultury, to zvýšilo uvědomění lidí, e, vedlo to k určitým rozhodnutím ve městě, změnili jsme i e, kulturní strategie v Rize mezi vlastním městem a předměstími které jsme lépe propojili. A v tomto směru to bylo velice plodné. Eh, měli jsme eh, některé eh, bloky, některé části města, kde probíhaly velice důležité projekty kulturního typu. A také hovořím ještě znovu o té jantarové stezce, která pro Rigu je velice významným symbolem. Je také symbolem větší spolupráce mezi umělci Evropy. Byla celá řada eh, kreativních činností a vznikla disciplinární síť mm, nejen pro eh, představitelé kultury a umění, ale také z jiných oblastí. A další důležitá věc, eh, Evropské hlavní město kultury je oslavou kultury a je oslavou rozmanitosti v kultuře. A to skutečně podporuje porozumění mezi různými eh, komunitami. Eh, statistiky mm, tohoto projektu jsou velmi přesvědčivé. Tady vidíte čísla která hovoří sama za sebe. Projekt byl úspěšný, počet turistů se navýšil, Riga byla lépe známa vnějšímu světu byl, Riga byla viděna v televizi mnoha různých zemí, daleko více turistů ze zahraničí přijíždělo do Rigi. Ano, ano, bylo to i ekonomický aspekt celé akce, který byl velice dobře měřitelný. Eh, a mohla bych uvádět další a další příklady z ekonomických aspektů které nejsou vždy dostatečně zdůrazňovány. A ještě mohu ukázat další obrázky. Eh, došlo k velkému festivalu eh, zborového zpěvu, kterého se zúčastnila, eh, zúčastnili zbory z mnoha zemí. Bylo to organizováno v plenéru pod širým nebem na takovém velkém pódiu. Je to tradiční festival, který eh, spadá i do dědictví v rámci UNESCO. A tentokrát v tomto roce eh, Evropského hlavního města kultury přijelo. Přijeli pěvci ze 73 různých zemí. A mm, eh, ekonomický dopad tady byl opravdu velmi důležitý. Tři miliony eur, které jsme investovali do tohoto, této akce, měly ekonomický dopad na náš rozpočet 21,5 milionů eur. Takže to je velice dobrý příklad, jak kultura je ekonomicky mnohem silnější. E, silnější, než bychom byli i původně čekali. Ano, i ekonomické aspekty je třeba zvažovat, ale má to samozřejmě i emoční, citové eh, dimenze u takovéto akce. A já bych vám chtěla ukázat tady tento obrázek. Eh, to bylo eh, ze zahájení a je to živý řetězec milovníků knih. Bylo minus 15 stupňů venku na ulici a 14 tisíc lidí po dobu čtyř hodin eh, byli společně v ulicích, předávali si knihy, eh, přenášeli knihy ze staré budovy Národní knihovny do nové knihovny Národní, nové budovy Národní knihovny. A právě to, tento lidský řetězec eh, předávající knihu, to bylo nesmírně emotivní okamžik. Ze ruky do ruky se předávaly knihy a opravdu to bylo velmi emotivní. Mm, Takové okamžiky jsou velmi důležité, dávají vám eh, právě velký přínos. A mm, já teď vlastně kladu sama otázku, co je jedinečné na projektu Evropských hlavních měst kultury. A mohu odpovědět, že to samozřejmě je ta dlouhodobá perspektiva do budoucna, eh, která vyzařuje z takové iniciativy. A je to i velice důležité v tomto eh, mnohonárodnostním eh, bloku, kterým je Evropská unie, kdy můžeme ukazovat kulturu specifických míst, klasické standardy vzdělávání vědy, Eh, se tady vlastně eh, také mm, jaksi šíří v prostoru. A my potřebujeme určitý čas pro stabilizaci našich hodnot. A současně evropské, eh, evropská hlavní města kultury, jak to bylo i v případě našeho projektu Vis Major, ty mají určitý algoritmus, Eh, který se projevuje v našem kulturním systému, v naší zemi, v našich kulturních hodnotách. A současně eh, hlavní město kultury je i sociální nebo společenský eh, okamžik. Je to okamžik, kdy kultura se setkává s dalšími aspekty života ve městě a kdy právě řízení kultury dosahuje svého vrcholu. Mm, evropská kultura je velice důležitá eh, ve světové kultuře a můžeme říci, že vlastně každý, kdo se zúčastnil eh, na projektech eh, Evropského hlavního města kultury, tak každý se cítil sice malou, ale velmi důležitou součástí toho celého evropského kulturního celku. Ano, děkujeme, paní Čivli. No a mm, <clears throat> hmm, Teď nás čeká ještě jedna prezentace v rámci tohoto bloku a tu přednese pan Rosala Tarantino. A jak jsem říkala, už jsme měli tu čest se s vámi setkat v Mateře při návštěvě tedy tohoto města nedávno. Prosím, máte slovo. Eh, paní, paní Rosela Tarantino, omlouvám se. Děkuji, děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já vlastně hovořím o stávajícím evropském hlavním městě kultury, kultury čím, kterým je tedy Matera a tím druhým evropským městem kultury tohoto roku je Plovdiv. Matera je ikonické město, je to město, které eh, prošlo mnohými změnami v minulosti, v 50. letech, eh, to bylo takové město, které tedy spíše bylo jakousi ostudou Itálie, ale nakonec eh, se v 90. letech stalo jedním z městem, které je na seznamu UNESCO, jako co by město světového dědictví. Mm, toto město se může chlubit různými mezinárodními osobnostmi, ale úplně nejdůležitější transformací, kterou toto město prošlo, bylo, když jsme usilovali o získání titulu Evropské město kultury. Protože tento proces kandidatury nás přinutil k tomu, abychom eh, si vysnili takový kolektivní sen. Cílem nebylo pouze sepsat přihlášku, jako nějaký skvělý text pro kandidaturu. Museli jsme se zamyslet vůbec nad tím, co chceme, eh, co, co si chceme počít se svým městem v tom následném desetiletí. A také jsme si museli klást i určité nepříjemné otázky. A museli jsme zkrátka trošku vyjít ven z té své komfortní zóny a e, vít i mm, za hranice našeho města a spolupracovat třeba s umělci z jiných částí Evropy. Takže tehdy jsme opravdu zažili takovou velkou, takový velký přerod. A tehdy, když jsme sepisovali tu kandidaturu, tu přihlášku, tak jsme e, si uvědomovali, že to je velká výzva. Matera je ikonické město, je ale to poměrně malé město, má se 60 tisíc obyvatel a e, celkově v tom regionu než je ani 6 e, milionů Evropy, 6 milionů osob. To znamená, je to tedy region, který je poměrně řídce osídlen. A měli jsme vlastně společný cíl, chtěli jsme e, chtěli jsme, nebo tehdy jsme spíše byli konzumenty kultury, která vznikala někde jinde. My jsme ji pouze dováželi. Takže jsme se zamýšleli nad tím, jak to změnit a rozhodli jsme se, že pokud chceme vytvářet kulturu, takže by to měli dělat samotní občané, že bychom měli eh, rozmlžit hranice mezi umělci a mezi cílovým publikem. A tento nápad jsme vzali velmi vážně. Nebylo to snadné. 82% produkce, eh, která je teď ve vidění eh, v matéře, je originální produkce, jsou to originální produkty nebo artefakty. A my jsme se rozhodli, že nechceme vytvářet v našem městě pouze určitý obsah, ale také jsme se spojili s školou otevřeného designu. Tam mají také výzkum a vyvíjejí různé prototypy. A přemýšleli jsme o tom, jak vlastně mají vypadat výstavní síně, jak mají vypadat prostředí, kde budou probíhat různé, různá představení. A také jsme se vůbec zamýšleli nad tím, že bychom mohli celý ten veřejný prostor nějak přeměnit. Matera eh, nebyla pouze eh, určitým pódiem, ale vlastně bylo to místo, kde vznikala kultura, kde vznikala kulturní produkce. Autory byli, byly místní umělci, místní kreativní lidé, ale také tam bylo mnoho mezinárodních umělců, umělců ze zahraničí. procent eh, těch artefaktů vytvořili občané, což je naprosto skvělé uvědomit si, kolik příkladů můžeme mm, uvést. Například eh, představení, operní představení ve městě, kde byla velká účast lidí. Také jsme tam měli projekt sociální, jako sociální projekt osvětlení, kde se vlastně sami občané rozhodovali, eh, občané vytvářeli různé eh, osvětlovací tělesa. Také jsme navštěvovali třeba nemocnice nebo taneční, eh, nějaké tačírny. A chtěli jsme oslovit i osoby, které se běžně neúčastní, třeba nějakých těch kulturních projektů. Tato, tato fotografie je dalším příkladem toho, kdy vlastně lidé sami se účastnili těchto artefaktů. Lidé e, nám dali k dispozici různé archivní snímky a produkty. Pan Virgilio Isiene byl autorem. Dalším projektem byl Atlas emocí. Tohoto projektu se účastnilo 400 osob. Oni, bylo to vlastně takové emoční zmapování města. Takže na tom také spolupracovali výkonní umělci, kartografové, spisovatelé jako Alexandro Bariko. Pak, takže zde vidíte příklady různých projektů, kterých byla celá řada. A chtěla bych pohovořit o jednom projektu, který na mě udělal velký dojem. Eh, odehrál se minulý, eh, minulou neděli. Chtěla bych říct, že jsme se zaměřujeme také na různé odlehlejší oblasti, byly třeba zde oblasti, byl takový projekt, který se týkal zahrad, jsme spolupracovali s umělci. A mm, byl zde jeden mm, člověk, který bydlel v nějaké vesničce v regionu Bazilikáta a byl to umělec a řekl, že vlastně někdo dokáže vidět možnosti, které my ostatní nevidíme a myslím si, že nám ukázal v určitém smyslu, jak máme vypadat budoucnost a že toto je také určitá esence co, toho, co to znamená ten projekt Evropské hlavní město kultury. Pak jsou zde také, pak je zde například projekt eh, Utopie nebo Dystopie, který se týká turistů. Jde o to, že Matera byla najednou zaplavena turisty a my jsme se rozhodli, že je budeme považovat za určité dočasné obyvatele. Pak se můžu ještě vyjádřit eh, ke komunikaci A ještě bych chtěla říci něco o výhledech. Myslím si, že je nesmírně důležité, nebo že, že můžeme říci, že tato iniciativa je úspěšná, to, na tom jsme se všichni shodli, ale také je důležité ji dále posílit. Možná by bylo e, opravdu dobré, kdybyste třeba byla nějaká závazná smlouva právě mezi tím městem mezi komisí a mezi státem, mezi vládou, protože vlastně to Evropské hlavní město kultury pak zastupuje i tu samotnou zemi. Takže by bylo dobré posílit to propojení mezi těmito aktéry. A také by bylo dobré eh, to propojit i s dalšími regionálními aktivitami. Ještě mám jeden příklad. Naprosto souhlasím s tím, že je třeba posílit eh, ten tým, který je okolo toho Evropského města kultury. My jsme vlastně si vytvořili speciální basketbalový tým. Eh, takže teď už nejsme pouze takovou rodinou okolo Evropského města kultury, ale jsme skutečným týmem a myslím si, že to je důležité, protože máme společné výzvy, které musíme čelit. Máme zde uh, takovou um, byrokracii. Byrokracie je problémem. Pak je také důležitým tématem je komunikace a to také souvisí. Můžeme pohovořit i o udržitelném cestovním ruchu, můžeme hovořit o distribuci. Určitě bych o tom ještě třeba mohla hovořit později. Děkuji. A nyní je zde prostor pro vaše dotazy. Čulí, prosím. Dovolte mi nejprve poděkovat za tyto prezentace, které jsem si vyslechla a omlouvám se, je mi líto, že jsem ty první nestihla. Jsem velice ráda, že se mohu dnešního jednání zúčastnit a zejména jsem ráda, že jsme slyšeli také uh, prezentaci o městě Matera, protože můj syn se účastnil té, toho od, uh, eh, zahajovacího ceremoniálu. A takže si jaké si vzpomínám. I, a ten Asen mi poslal um, krátké video, protože to bylo i mm, přenášeno přes eh, v televizi a mm, tam byl takový eh, také vzkaz od mého syna a já jsem to mm, přeposlala Silvii Kostě, naší předsedkyni a říkala jsem jí, podívej se, tam hraje můj syn, takže můj syn se z toho e, samotného města vrátil také plný zážitků, takže to je takový osobní zážitek. Ale já bych ještě chtěla k tomu říci něco dalšího. Chci říci, že jsou zde i určité potíže, například k čemu došlo v Plovdivu e, na začátku tohoto roku. Došlo tam k situaci, v níž místní politikové Eh, spíše rozmíchávali homofobii v rámci tohoto programu. Chystala se tam eh, eh, výstava, která se měla týkat pochodu hrdosti. A tehdy se tam vlastně místní politikové snažili do toho zasáhnout, snažili se vlastně uh, Eh, zasáhnout do chodu nadace, která organizovala ten program. Já jsem určité informace obdržela, protože jsem ve styku s plovdivem. My jsme tam byli eh, na misi, na podzim, ale vlastně vůbec se tady o těchto věcech tam vůbec nehovořilo. Ale mm, nějaký kamarád, který je do toho, který vlastně o tom ví, tak mi o tom řekl. A já jsem se tedy dozvěděla, že tam vlastně byly přímo i určité hobofobní útoky, že tam byly nějaké grafity. Takže já jsem o tom byla informována, o tom, že tam vlastně přímo ti lidé, kteří pracovali pro nadaci, na ty byly činěny útoky, bylo jim vyhrožováno. Takže já jsem ještě na to chtěla poukázat zde, že tedy eh, například slogan nebo téma pro Plovdiv, ten zní něco ve smyslu eh, společně, pojďme se spojit, eh, mm, což ukazuje evropskou hodnotu, ale tam to vlastně nakonec spíše vyústilo v nějaké eh, homofobní a transfobní aktivity. Mě to skutečně velice znepokojovalo. Myslím si, že to vůbec není dobrá reklama pro Evropu a pro evropské hlavní město kultury, pokud eh, jsou tam veřejné projevy, které jsou vlastně proti evropským hodnotám a pokud tam jsou určité jakési mm, protesty proti evropským hodnotám. Takže se vás chci zeptat, jestli třeba vy také jste ehm, něco takového zažili. Například o této věci se třeba nakonec psalo i v novinách, psalo se to, o tom v Guardianu. A ti lidé, kteří pracovali v té nadaci, si myslím, že odvedli velice dobrou práci, dokázali svůj program obhájit a nakonec eh, ti místní politikové, kteří samozřejmě ne všichni byli homofobní, takže ti uh, ostatní také odváděli dobrou práci, ale myslím si, že skutečně musíme být velice ostražití, pokud někam pošleme evropské peníze a dáme tam evropskou značku. Takže toto je taková konkrétní špatná zkušenost, která se týkala plovdivu. A pak mám ještě velké obavy, které se týkají cenzury. Um, máme tam nějaký dopis, který byl cenzurován. Ehm, bylo tam tedy napsané prosté slovo s hvězdičkou uprostřed a mm, vlastně eh, byly tam na, napsané mm, vlastně nakonec to také i bylo spro, v podstatě propojeno s eh, Daphne Galva a mm, nakonec tam se to, se tak eh, tato divadelní společnost nakonec vytvořila eh, divadelní hru o této zkušenosti s cenzurou. Eh, hráli to na Edinburghském festivalu, byli velice úspěšní, pak to hráli v Londýně. A mm, je to důležité o tom stále mluvit a nebýt potichu. Takže si myslím, že máme zde určité problémy, pokud se nesleduje dostatečně, jak se využívají ty evropské peníze. Já jsem chtěla upozornit na tyto věci, myslím si, že o tom musíme hovořit otevřeně, protože pokud o tom nebudeme hovořit a nebudeme to řešit, tak potom ti umělci, kteří jsou na té druhé straně, o tom budou mluvit. A navíc celkově tedy to vůbec eh, není hezký obrázek, nebo vlastně nějak to nevypovídá hezky a vlastně kasí to pověst i celé té síti evropských měst. Děkuji nyní pan Adamov. Извинявам се. Искам да благодаря нашите гости за Děkuji. Děkuji všem hostům za velmi zajímavé věci, které nám tady řekli. Já jsem velice spokojen s tím, co jsem slyšel a chci opravdu vám poblahopřát ke všem těm iniciativám, které ve vašich městech proběhly. Ale chtěl bych ještě zdůraznit dvě věci. Pokud jde o propagaci takových iniciativ, někdo řekl, že ta propagace nebyla dostatečná. Ehm, já myslím, že je možné daleko více eh, se zaměřit na propagaci, aby takovéto iniciativy byly stále eh, šířeji známy, Eh, aby lidé věděli, co probíhá v těch evropských hlavních městech kultury. A ještě jednu věc bych rád řekl, i když na to možná už zazněla odpověď. Co se vlastně stane, když ten rok uplyne? Eh, ten rok, během kterého město bylo hlavním městem kultury. Každé město má své originální myšlenky, nápady, tvůrčí projekty, které si zaslouží nějaké další rozvíjení nebo další pokračování. Myslím, že je dobré zamyslet se nad tím, jak vytvořit opravdu platformu nebo síť, kde by tyto věci mohly nějakým způsobem dál se rozvíjet a dál pokračovat aby ne, ne, nezanikly, nezmizely. A e, hovořila o tom naše kolegyně z Lotyšska a tam na mě zapůsobilo to, že Riga konstatovala, že počet lidí, kteří eh, se účastní kulturních akcí, se výrazně zvýšil a to je přece také ten účel propagovat kulturu a účast na kulturním životě. Chceme eh, právě, aby Evropané měli větší eh, potřebu kultury. A pak tady kolegyně, která hovořila o homofobii v Plovdivu. Já tady tuto myšlenku Eh, těžko přijímám, že by bulharská společnost eh, taková byla. Jsou u nás politikové, eh, kteří se sami hlásí k tomu, že jsou homosexuální. Mm, a někdy se objeví nějaký útok homofobní, ale to se jistě asi může stát všude. Ja, vielen Dank. Gibt es weitere Fragen? Děkuji vám. Tam se, jestli má ještě někdo nějakou otázku. Není, ale přece jen. Eh, yeah, thank you very much. Děkuji za to druhé kolo diskuze. I to bylo velmi inspirativní a bylo to pro mě velmi emocionální. Já si vzpomínám na tu na všechny ty zážitky z Rigi z roku kultury. mám ještě následující otázku na vás, na všechny, na tom, že vy jste experti na to, jak co nejlépe zorganizovat eh, ten program Evropského hlavního města kultury. Jakou radu byste dali městům, která přemýšlí o tom, že by se ucházeli o tento titul a jak se na to co nejlépe eh, připravit a stát se přesvědčivým eh, kandidátem? A potom v tom okamžiku, kdy ta města jsou vybrána, čeho by se měla držet, aby vybudovali nějakou udržitelnou strukturu managementu, aby se to netýkalo jenom těch tradičních forem kultury a jak zapojit místní komunitu a motivovat je k tomu, aby se účastnila aktivně všech těch nabídek. Děkuji, pokud už nikdo se o nehlásí, tak bych připojila ještě jednu svou otázku týkající se té, eh, toho, že tady chybí ta oficiální skupina <clears throat> zástupců měst, která už prováděla ty, ten projekt hlavně města kultury, ale neformálně to samozřejmě, jak byla řeč, už eh, existuje, ale eh, strukturovaná platforma pro to neexistuje. To jsme řešili už v posledním volebním období na našem výboru. co eh, konkrétního by taková síť potřebovala? Co si myslíte, že my můžeme udělat eh, z vašeho pohledu? Co by se eh, díky tomu mělo podpořit? Jaké by měly být priority? Jak bychom měli přistupovat k vytvoření takové skupiny? Máte někdo nějaký konkrétní nápad? Hmm, to se týká všech, ale samozřejmě se dívám na mm, zástupce Rigi a Matery zejména. Eh, v případě Matery už jsme o tom hovořili. Paní Tarantino, mm, my jsme byli v Mateře samotné na návštěvě. Už jsme to slyšeli od ostatních, že se na to dívají podobně eh, jako vy. Je důležité, aby eh, všichni zúčastnění byli součástí nějakého grémia, aby ta struktura přetrvala a ta hlavní města kultury by v tom mohly trvale eh, působit. Takže eh, necháme eh, vyjádřit ty dva poslední zástupce, ale slovo samozřejmě si mohou vzít i ti předchozí zástupci hlavní měst kultury, kteří hovořili v tom prvním kole. Já se eh, pokusím odpovědět na tu předchozí otázku, eh, mimo jiné tedy. Aspoň eh, částečně. Byla tady řeč o té sítě nebo té struktuře, která by měla být vytvořena. Mám na to trochu jiný názor. Evropské hlavně kultury je hlavně konkrétní projekt v daném městě. Samozřejmě, že potom zůstane nějaký odkaz. Ty investice byly dlouhodobější, jsou tady určité zkušenosti, o které se můžete podělit. Ale já si nejsem úplně jistá, jestli vytváření nějaké formální struktury nebo organizace přinese až tak velký prospěch. E, a to ve srovnání e, s tou neformální sítí, které já jsem se osobně zúčastnila. Tomáš, Tamáš o tom také mluvil. Ukazuje se, co je na tom nejdůležitější, to e, sdílení zkušeností, praxe. To si myslím, že je možné dělat i bez nějaké formální struktury, ale to je samozřejmě jenom můj osobní názor abych zareagovala na ty ostatní otázky. Ten incident ve Plovdivu, o kterém tady byla řeč, eh, mě také eh, donutil k zamyšlení. Tady eh, je potřeba si uvědomit, že máme nějaké evropské hodnoty, svoboda, ehm, přemýšlení, svoboda kreativní tvorby, ehm, přesvědčení a to nesmí být cenzurováno, nesmí tady být pokus manipulovat nebo omezovat i některá citlivá a nebo palčivá témata, protože smyslem eh, hlavního města kultury je také donutit veřejnost zamyslet se nad určitý, určitými věci. Tady jde o tu svobodu kulturního tvoření a ta by neměla být žádným způsobem omezována. Co se týče otázky o tom, jak moc eh, eh, byl ten náš projekt znám. Já samozřejmě můžu mluvit jenom o zkušenosti, kterou máme z Rigi a můžu říci, že když máte malý rozpočet, tak se můžete hodně eh, zamyslet nad tím, do čeho přesně budete investovat. A ta cena Mercury nešla, nebo ta odměna, která s tím šla, ta cena, eh, nebyla eh, věnovaná na marketing, ale šla do těch projektů samotných. Když se škrtá, tak se škrtá první řadě na ten marketing, na ty eh, propagační aktivity. Já jsem se účastnila i jiných projektů, takže to nebylo jednou pokud je potřeba vyčlenit nějakou část toho rozpočtu, aby se to udrželo na tu komunikaci s veřejností, tak eh, by to možná byl dobrý nápad. Eh, je potřeba najít nějakou správnou rovnováhu mezi těmi dvěmi částmi. Eh, vždycky musíte samozřejmě dělat nějaká těžká rozhodnutí. V tom mém případě to právě byla ta kreativní část. A Dále bych eh, chtěla říci, co se té diskuse týče o investicích do infrastruktury, že Evropské hlavní město kultury není eh, samo o sobě nějaký stavební projekt nebo investiční projekt. Ten hlavní cíl je přesvědčit města, o tom, že by měli dlouhodobě podporovat kulturu. Ale v zásadě to není o tom, že by se mělo něco eh, budovat, nějaká fyzická infrastruktura. Samozřejmě, že to možné je, ale nesmí to být hlavní část toho projektu. My jsme eh, ten náš projekt dělali v době eh, té hospodářské krize před několika lety. Vlastně jsme na tom tehdy byli Eh, jako země hospodářské velmi špatně, takže jsme neměli prakticky žádné prostředky na to, abychom mohli něco budovat. Ale obecně to eh, ten projekt hlavního města kultury eh, by neměl být o tom, že něco stavíte, ale spíše by ty peníze měly jít na to, aby vznikly ty potřeby a financovala se kultura na místní úrovni. Další otázka byla, co bych mohla říct těm městům, která se o to teprve ucházejí. A podle mě je důležité, aby si uvědomili, že tento projekt může být jakousi hnací silou, která vás donutí k tomu se zamyslet eh, nad tím, eh, jak u vás kultura funguje. Takže těch pět let vlastně potřebujete na to, abyste změnili způsob, jakým ke kultuře přistupujete, jak plánujete, Mm, kulturní eh, nabídku. A to přesně my jsme v Rize také dělali. Vlastně musí proběhnout u vás ta diskuze o tom, co pro vás je důležité, co stojí za podporu. A je to i politická diskuze, vede se na politické úrovni. Eh, to je nevyhnutelné ale eh, i to hledání koncenzu je velmi užitečná část toho eh, projektu. A já bych se tomu nevyhýbala, protože je potřeba vést dialog o těchto věcech. A pokud vím, v mnoha těch městech docházelo ke změnám v tom managementu projektu, ale my, nám se dařilo hm, přesvědčit úřady, že eh, máme ten projekt dělat tak, jak jsme si ho naplánovali a tak se nám také podařilo dokončit. A to by asi bylo moje další doporučení pro ta města, která se o to teprve ucházejí. Děkuji. Já eh, nejprve na tu první otázku. Tedy Plovdiv jsme tím byli také velmi znepokojeni. K tomu, že tady docházelo k cenzuře. Ale eh, ta kontroverznost samotná možná eh, měla jakýsi užitek, protože to posloužilo k tomu, aby se překonávaly ty předsudky a aby proběhla diskuze o tomto tématu, takže samo o sobě to stálo za to. Na druhou stranu, jsme v naší komunikaci podporovali naše přátele v Plovdivu, A my jsme o tom i diskutovali, když jsme se v Plovděvu eh, setkali, o otázkách umělecké nezávislosti, lidských právech a tak dále. Na, že jsme na to poukazovali. Máme dát ten titul eh, hlavně z toho kultury i městům, která ta základní práva nerespektují. I to je eh, otázka, o které by stálo za to diskutovat. A já jsem nakonec byla velmi ráda, že v Plovdivu a Plovdiv je město, které já osobně mám velmi ráda a byla jsem velmi eh, ráda, že s nimi mohu spolupracovat. Má tam řada velmi otevřených, upřímných eh, lidí. A já jsem pěšná na ten společný projekt, který jsme dělali a já je velmi obdivuji, protože oni měli velkou odvahu a cítili to jako poslání eh, se angažovat a také je podpořila většina těch institucí a nakonec jim podařilo tu výstavu uspořádat. A potom, eh, co tedy je tím naším odkazem v mateře, je to spolupráce s umělci, zapojení občanů a všichni jste na to eh, zvaní. My bychom eh, chtěli, eh, mít závěrečný ceremoniál, který se bude konat 20. prosince a bude to také za účasti Davida Sasoliho. A v našem případě ta důležitá věc eh, byl přístup pro veřejnost. My jsme neprodávali vstupenky, ale Eh, vlastně ten přístup mohl mít kdokoliv, kdo si obstaral tu kartu nebo jakousi eh, paušální eh, předplatné. A vlastně jsme chtěli, aby se toho účastnili úplně všichni, jakémkoliv věku, z jakéhokoliv sociálního prostředí nebo s jakýmkoliv vzděláním. A dále je také potřeba si uvědomit, že je to vynikající příležitost to město revitalizovat, znovu se zamyslet nad některými věcmi. A musíte na tom eh, velmi tvrdě pracovat, ale musíte na tom pracovat jak s místními, ale stejně tak i s externími experty, kteří eh, hned uvidí to, co vy sami nevidíte, protože jste příliš zažití v tom, co eh, děláte. Takže to je dobře eh, namíchat. Měli byste podpořit ty místní instituce, snažit se získat na svou stranu veřejnost. ta nabídka je společná. A co se té sítě expertů týče, a tím se vracím eh, k aspektu komunikace, ta síť má velký potenciál, protože může výrazně přispět ke po lepšímu povědomí v Rize, eh, jak jsme slyšeli, došlo k tomu, že ty peníze se více investovaly do těch eh, kulturních aktivit než do marketingu, ale v rámci té sítě, pokud můžete eh, společně komunikovat, tak se vám podaří to více zviditelnit. Je to ne čistě lokální projekt, ale je to, má to celoevropskou dimenzi. A tímto byste mohli zajistit, že ten dopad bude eh, lepší. Máme například webový tým, což jsou dobrovolníci, kteří eh, působí na sociálních médiích. Mohu vyprávět eh, příběhy z různé perspektivy. Je to možná jedna maličkost, ale těch věcí dohromadě, které můžeme udělat, je tolik, je webová stránka. Může eh, vyprávět příběh toho města, o jeho minulosti, budoucnosti a platí to nejen pro velká města, ale i pro malá. Evropská komise teď financuje jednu iniciativu na pomoc eh, těch budoucích měst eh, kultury ale musíme si vědomit, že, ty, že by eh, stálo za toto podpořit. Aspoň je to můj názor těch věcí, které by eh, šlo dále zkoumat. Udržitelný cestovní ruch, snižování byrokracie, budování kapacity, to všechno jsou věci, které by stálo za to podpořit. A to je všechno. Děkuji vám. A eh, ptám se, jestli chce ještě někdo odpovědět tady na této straně. Já bych chtěl jenom zareagovat na dvě věci. Jedna se týká té sítě expertů. Já jsem si myslel, že budu v menšině, ale musím říct, že plně podporuji to, aby to eh, zůstalo jako neformální síť, protože to podle mě funguje velmi dobře. Ten přístup k tomu je velmi pragmatický. Budoucí města kultury vlastně vás tam hostí, takže jediné, co musíte si zaplatit, je cestovné. Žádná byrokracie v tom není, to nebrání eh, fungování, takže klidně by to mohla být nějaká oficiální platforma v rámci kreativní Evropy, ale pan Pascal, který má na starosti to monitorování, ten by vám o tom mohl říci více. V podstatě eh, nic takové existuje, je to program na budování kapacit a mm, to by také eh, mohlo být zohledněno, protože to je velmi dobrý nástroj, který funguje jinde. A ještě eh, k problému s Plovdivem a s Valetou. O tom tady byla řeč. Při veškeré úctě to, co se stalo v Plovdivu, tak vlastně to bylo velmi úspěšné. Byla to eh, asi výzva pro ten tým, ale oni to zvládli velmi dobře. Udrželi eh, to a ta událost se nakonec vlastně velmi úspěšně konala. A ve světě plného populismu, sociálních médií si myslím, že se vlastně tyto věci dějí eh, velmi často. Populisté to využijí proto, aby se zviditelnili, Eh, kontrolním způsobem, ale v plovdivu se jim to podařilo ustát. A vlastně to znamenalo velmi dobré PR pro věc, která by tak známá nebyla. To, co se stalo ve Valetě, je podle mě na úplně jiné úrovni. Je to absolutně nepřijatelné. Žádnou pozitivní stránku na to nevidím. Je to čistá cenzura, skrývání eh, zatajování skutečností kolem tohoto zločinu. To je velmi nešťastné, ale nemáme žádný nástroj, jak eh, vůči tomu vystoupit nebo ta města postihnout. Já aspoň o ničem nevím, ne, ne, nevím, jak by komise administrativně mohla něco dělat. Samozřejmě politicky je možné zareagovat. A já vím, že ten eh, monitorovací panel se odmítl zúčastnit eh, té, toho zahájení jako protest proti těmto aktivitám těchto eh, špičkových politiků, ale nevím, jaká potom na to byla ta politická reakce. Eh, já bych čekal, že by to bylo silnější. Děkuji také Jiřímu. Po Jiřím je vždycky velmi obtížné ještě něco dodávat, protože on řekne přesně to, co jsem chtěl říct také já ale pokusím ještě se to potvrdit sám za sebe, že bych já byl proto, aby ta síť zůstala tak, jak je v současné podobě. Myslím si, že je to velmi efektivní. Kdyby to bylo formalizované, tak by bylo velmi obtížné, přímě řečeno, rozhodovat o tom, kdo bude členem té sítě, kdo je proto dobře vybavený, kdo o tom bude rozhodovat. Je to to město, a nebo je to nějaký jiný e, účastník toho projektu, kdo má vlastně ty nejlepší zkušenosti. To by mohlo zkomplikovat fungování té sítě. V okamžiku, kdy to přetvoříte v oficiální strukturu, kde by se toho eh, chtěli účastnit starostové a ne ti, kteří eh, se reálně zabývali prováděním toho projektu, tak eh, by se z toho mohlo stát velmi nudné fórum, kde by se pila káva a vlastně by to vůbec ničemu nesloužilo. Tak, a to by podle mě byla velká škoda. Jinak eh, teď se diskutuje o otázce archivu, jak ty znalosti nazbírat a eh, formovat takovým způsobem, aby byly dobře použitelné i v budoucí, ale to digitalizací je mnohé možné a myslím, že se to nějak eh, dobře vyřeší a musíme si uvědomit, že ta síť hlavně funguje velmi dialogicky. Snažíme se uchovat povědomí o těch aktivitách a Možná jste eh, už slyšeli, že se vede také diskuze o dalších úkolech nebo o rozšíření působnosti té sítě a na Maltě. Možná si na to vzpomínáte, na ten případ CEU, eh, že tady došlo k některým absolutně nepřijatelným výrokům na stranu té eh, rodiny zavražděné novinářky Galicie Garuano a my jsme to podpořili eh, ve formě také dopisu jako vyjádření solidarity, ale myslím, že nic dalšího ta síť sama o sobě dělat nemůže. Děkuji vám, ještě pan eh, Ruiz a potom to budeme muset proměnit, protože tady máme ještě tři další řečníky a potom by měl prostor pro otázky a náš čas je omezený, takže prosím. Eh, děkuji, já jsem slíbil, že budu velice stručný. Jen chci eh, připomenout, že eh, tady je vlastně 60 stránek textů, které hovoří o těch městech, které se staly evropskými hlavními městy kultury a jsou na to velmi hrdé. A ehm, my jsme velmi rádi, že naše město k tomu také patří. Já myslím, že je důležité i diskutovat o tom, jak by ta síť měla vypadat něco, co se diskutuje eh, ve výboru pro kulturu Evropského parlamentu, to by rozhodně eh, mělo být zdůrazněno. Ano, může to být neformální síť, ale jsou i různé projekty, které je možné eh, prostudovat, proskoumat. A ještě jednu věc. Jestli někdo je schopen říci, kde může být hlavní město kultury za pět let a trefí se, Eh, tak možná je to tím, že jsme nepokročili dost dopředu eh, a mohli jsme pokročit více. Pět let je hodně a myslím, že eh, prostě očekávání je jedna věc, je tady celá řada měst, která dnes se ucházejí o ten titul a bude jich samozřejmě do, ve výhledu pěti let daleko více. Ano, tady už bylo Eh, řečeno, že lidská, lidská práva jsou cestou, kterou chceme my, Evropané, všichni společně jít. A to mně připadá velice, velice důležité. Je to věc, která mě ne, velice, velice zajímá, velice mnoho času tomu věnuji. Děkuji. Ehm, Děkuji a teď bych poprosila, abychom eh, velmi rychle pokračovali s naším eh, panelem a e, chtěla bych sem pozvat e, ty e, následující řečníky. Chci poděkovat panelistům, kteří teď vystupovali za velmi užitečný pohled na jejich zkušenosti. Myslím, že my jsme velmi rádi, když slyšíme, máme nějakou zpětnou vazbu z praxe a pro nás to slyšení v každém případě zatím bylo velmi konstruktivně, určitě to bude platit i pro tu druhou část Eh, kam bych chtěla pozvat naše experty. Und ich darf äh, Frau Amann, äh, eh, Frau Vlas... Takže prosím paní Aman, paní Vlázel a paní Garcia, aby přišli sem na pódium a zaujali svá místa. Takže vidím, že tady nahoře už eh, všichni jsou tak, jak mají. Ještě tady někdo chybí, nebo se mýlím? Paní Silvia Aman, paní Aněška Vlázel a paní Beatrice Garcia. Tady teď vítám. O, prvních dvou ty mají společně pět minut na úvod. Paní Garcia potom má také dalších pět minut. Myslím, že nám to, ten první část trvala déle, než jsme původně plánovali, ale eh, měl by nám zůstat ještě čas eh, na diskuzi. Ale eh, pokud se některé věci nedostalo, tak na to určitě ještě čas bude. Nevím, kdo z vás bude chtít začít, ale prosím, máte slovo. Uh, takže děkujeme za to, že jste nás také pozvali na dnešní jednání, na dnešní slyšení. Máme společnou prezentaci s Aneškou. Byli jsme eh, jmenováni před eh, pěti lety Evropským parlamentem do tohoto panelu a získali jsme eh, mnoho zkušeností. Také jsme hovořili v rámci týmu takže je to dobré vlastně, že si vyslechnete informace od nás obou. Budeme hovořit o tom, jak ještě lépe využít plný potenciál evropských hlavních měst kultury. Ještě předtím, než se podíváme na ty možné příležitosti a možnosti zlepšení do budoucna, bychom chtěli říci pár věcí o celém tomto projektu. Můžeme říci, že tato iniciativa je velice úspěšná, je to takový vzor a to zjistíte, pokud se na to podíváte i z širší perspektivy. Možná, že také je to naším úkolem částečně dívat se na věci trošku eh, ze širší perspektivy. Takže Evropská města kultury jsou inspirací nejenom v rámci Evropy, ale i Mm, staly se vzorem i pro podobné akce v jiných eh, částech světa. Například v poslední době mm, také vzniklo i africké město kultury, čili opravdu to přináší velký potenciál a mnoho možností a příležitostí. Takže si myslím, že možná bychom se eh, v naší prezentaci bychom se na to mohli podívat nejprve na to, z tohoto pohledu. Máme toho na srdci mnoho. Chtěli bychom zdůraznit ty nejdůležitější věci a stejně tedy se zaměříme pouze na některé z nich. Samozřejmě nejprve chci říci, že obě dvě jsme byly jmenovány Evropským parlamentem, ale pak je tam ještě s námi kolegyně eh, Beatrix Garcia, takže my jsme byli vybrány Evropským parlamentem a to náš výběr také eh, obohatil gendrově eh, tento panel odborníků, což bych rovněž chtěla zdůraznit. Ten panel má dvě takové hlavní mm, podmínky. Za prvé snažíme se vybrat co nejlepšího kandidáta pro Evropské město kultury. A druhým úkolem je monitorovat celý proces provádění tohoto projektu. Takže to jsou takové dva hlavní úkoly, které se od sebe liší. Můžeme také říci, že po novém rozhodnutí se panel změnil. Není máme dnes 10 mezinárodních odborníků a jsou tam dva národní odborníci, takže tam je dobrá diverzita, také je tam velice dobrý pracovní způsob, demokratické postupy, transparentnost. A tento panel je také do velké míry zapojen v posilování celé té značky Evropské hlavní město kultury. Také usilujeme o zachování kvality tohoto projektu. Myslím si, že další věcí, kterou je nutno zmínit, je to, že eh, teď jste si vyslechli celou řadu příkladů z těch minulých eh, ročníků, ale teď nás čekají další ročníky a možná jste slyšeli, že zde budou určitá nová pravidla Máme zde mm, takový kalendář, jak to bude vypadat, jak to bude tedy v těch následných těch rocech, takže je to Německo, Slovensko a pak další města. Myslím si, že je velice důležité pochopit, že máme si určitá pravidla a rámec, který se výrazně změnily porovnání s tím, jak to bylo dříve. Zde vidíte šest eh, hlavních kritérií, která eh, podle nich se vybírá Evropské hlavní město kultury a také podle těchto kritérií probíhá i monitorování. Já bych chtěla několik z nich eh, potrhnout. Za prvé, dlouhodobá strategie a odkaz. Teď je to na prvním místě toto kritérium. V minulosti tam byly pouze dvě kritéria, která nebyla ještě navíc úplně jasně definována. Dnes máme šest kritérií, každé to kritérium má ještě pod eh, nějaké mm, podrobnější kritérium, takže celý ten výběr je mnohem lépe strukturován. Teď se můžeme zeptat, eh, co lze zlepšit. Vidíte, že zde mám poměrně hodně odrážek, ale já vyberu pouze dvě nebo tři. Myslíme si, že panuje stále větší porozumění v tom, že Evropské hlavní město kultury, že tam není důraz pouze na město samo o sobě, ale na celý region. A dnes máme také i pocit, že města se více propojují s regionem, takže chceme větší interakci, větší soudržnost v tomto projektu. Důležité je také to, co už dnes bylo zmíněno, a to je stabilita rozpočtu. A to má několik aspektů. Jednak je to možnost využít určitý pákový efekt, to znamená, ten pákový efekt eh, přináší samotný ten titul Evropské město kultury, pak eh, je tam tedy ta, pak jsou tam tedy ty fondy. Eh, vidíme, že opravdu ten pákový efekt funguje, že to přináší mnoho dalších financí, a pak jsou tam takové různé ty spolu, různé ty sdílené řízení, víceúrovňová, víceúrovňová zpráva a tak dále, ale zároveň jsou s tím spojené i určité výzvy nebo problémy, protože někdy eh, je to tak, že tam padly určité přísliby, ale nakonec nebyly dodrženy, nebo tam vlastně nakonec nedopadnou nějaká jednání a to nakonec eh, je mm, negativní pro celý ten projekt protože to naruší celou tu organizaci, organizační strukturu, nemůžete třeba najmout dostatečný počet pracovníků, nemůžete dostatečně naplánovat eh, třeba spolupráci s ostatními aktéry. Čili to jsou všechno věci, které jsou zásadní a my si myslíme, že právě na tyto věci, nebo tyto věci by se měly řešit také i na té celostátní úrovni. Obecně lze říci, že z, tohoto proces, že z toho procesu kandidatury už těží celá země, protože se ukazuje, že tedy jsou zde města, která mají zájem o rozkvět kultury, pak tam jsou eh, různé strategie, hm, je zapotřebí vytvořit tým, mobilizovat občany, že je důležité s tím zabývat otázkami Evropy, otázkami kultury. Čili toto je všechno pozitivní. A mm, celý ten proces už je přínosný a vlastně není to jenom ta samotná kandidatura. Eh, je zde také důležité to, že to město samo si vytvoří vizi kulturních akcí, spolupráce v oblasti kultury a spolupráce s různými aktéry v rámci města. Také jsou tam investice do posilování kapacit, nejenom pouze v tom kulturním odvětví, ale obecně i v jiných odvětvích. Také se třeba rozšíří obec, která má zájem o kulturu, zvýší se občanské zapojení a to nejenom celkově na místní úrovni, ale na celé evropské úrovni. Jeden z takových hlavních pozitivních bodů je ten sociální dopad, který je teď mnohem větší a také sociální soudržnost je jedna z věcí, kterou bychom chtěli eh, výrazně zdůraznit v rámci tohoto procesu. A tím se dostáváme k té nejdůležitější části. Už jsme si vyslechli různé informace o tom, jak došlo k rozvoji měst, ale jaký je rozdíl Eh, mezi běžným rozvojem kultury na místní, regionální a národní úrovni. Eh, hlavním rozdílem je to, že tam je ten evropský rozměr. Můžeme hovořit o rozvoji kultury mm, ve všech městech, v každé zemi, ale zde je důležité pochopit to, že, mm, že si uvědomíme ještě tento prvek. Evropská města kultury přinášejí eh, něco, co je velice silně viditelné, to znamená, ta města získají viditelnost nejenom v Evropě, nejenom v Evropské unii, ale i za jejími hranicemi. Evropské město kultury je vlastně takovým modelem pro podobné iniciativy v jiných částech světa, ale zároveň vlastně je to eh, i způsob, že jak se Evropa sama mm, představuje jako mm, region, kde se daří kultuře, která podporuje kulturu. Něk- někteří z vás hovořili o komunikaci. My to vlastně nakonec necháváme na tom samotném zvoleném městu, aby si připravilo nějakou profesionální komunikační strategii, globální, je to někdy těžké, pokud je to nějaké malé město, najednou si připravit takovou komunikační strategii, ale je zase opět třeba potenciál využít eh, nějaké komunikační nástroje eh, na úrovni Evropské unie. Takže zase Evropská unie se zkrátka snaží podpořit tato města, aby byla viditelnější. No a pak ještě musíme hovořit o obsahu to znamená, musíme pochopit, že nám jde o udržitelnost. A dnes je to e, důležité. Hovoříme o udržitelnosti ekonomické, sociální, ekologické. A to je vlastně určité globální téma, když usilujeme o udržitelnost, eh, tak to nelze vyřešit lokálně, to musíme řešit globálně. Můžeme s tím zmínit třeba takový problém, jako je nadměrný cestovní ruch v určitém místě. A pak ještě navážu na to, co zde zaznělo. Eh, toto je společný projekt. Náš panel má rovněž pocit, že to je náš projekt. Když provádíme monitorování, tak zároveň eh, poskytujeme podporu, poskytujeme určitý monitoring, eh, určitý mentoring. A máme pocit, že vlastně i tento projekt je takovým mostem, který propojuje místní, regionální, národní i tu evropskou úroveň. Eh, děkuji. Já bych prosila, abychom trošku více respektovali čas. Toto už je více než eh, dvojnásobek původně přiděleného času, původně pět minut. Já potřebuji mi tady ukazovatko. Děkuji, je pro mě velkým potěšením eh, tady být. Dobré odpoledne. I španělsky, ale hovořit budu anglicky. Mám pět minut, tak já eh, chci hovořit o tom, co je k dispozici v dokumentaci i z hlediska dokumentace tedy. Já osobně řídím Eh, orgán, který se rozvíjel posledních 20 let v oblasti právě schromažďování informací o městech, eh, které prodělají právě takovou kulturní zkušenost. Máme tady program pro Evropská hlavní města kultury, ale také řadu dalších eh, aktivit, které do toho spadají a také připravují všeškrou dokumentaci k těmto věcem, ale také další věci, jako třeba i Eh, olympijské hry, kdy je také možné se vlastně i zde poučit z evropských hlavních měst kultury. Eh, a za Evropskou komisi jsem byla také vybrána, abych byla součástí toho panelu, který vybírá města. V roce 2012 eh, jsem ve výběrovém řízení byla jmenována Evropským parlamentem, abych provedla tuto studii je to tedy 30 let programů a zkušenosti do rok, od roku 1985 do roku 2019. A je tam tedy vše, co je k dispozici, co bylo zveřejněno, co existuje v podobě dokumentace o těch 60 městech. A teď vlastně otázka je, jak to všecko skloubit a jak to všecko srovnávat. Toto je, tady tento dokument, mám několik jeho, eh, jeho kopií a myslím, že si to zaslouží určitě pozornost, protože to právě ukazuje, co je srovnatelné a co ne. Měli bychom tedy připomenout tu rozmanitost měst, a míst, které eh, měly ten titul. Jsou to eh, města velice bohatá, velice rozmanitá a máme opravdu tak velikou rozmanitost měst z hlediska velikosti, z hlediska kapacity, z hlediska národního i mezinárodního profilu. Takže vlastně je velice těžké mít nějaký jednotný rámec, kterým se na to dívat. Tak tady vidíme tady tu rozmanitost i eh, toho prostředí, ve kterém byl, eh, byl titul Města kultury udělen. A je tady opět několik ehm, příkladů, je to vytištěno, můžete se na to dodatečně podívat. A myslím, že některá věc, některé z věcí, které jsou velmi zajímavé, než přejdeme k dalšímu eh, kroku, ehm, tak eh, to může potvrdit eh, Silvia i Agněška. Tady v těch během prvních tří dekád jsme zkloumali, zda dochází k nějakému vývoji směrem vpřed v tomto, zda je tam nějaký eh, proces poučení se, učení se eh, spojený s tou strategií a zda je možné to mm, formulovat jako nějaký program, který vede k určitým dopadům. Takže takový rámec jsme Eh, zkoumali na příkladě těchto 60 měst a snažili jsme se to eh, zařadit do těch různých čtverečků v našem schématu, abychom řekli, co je a co není k dispozici, zejména u těch otázek, které eh, se objevují nejčastěji. Když přemýšlíme o roce 1985, eh, eh, tak tam vlastně bylo takové vakuum a tady vznikl opravdu velký pokrok, to můžeme jasně dokumentovat, jak se to všechno eh, rozvinulo, i když ještě je možné udělat mnoho dalších věcí. Takže prostřednictvím různých úspěchů, které byly zaznamenány, došlo k určité normalizaci či standardizaci v různých eh, oblastech taková horizontální průřezová linie, eh, takže jsme to vysvětlili v dokumentu, jak toto všecko veze, je to tam všecko vyjádřeno, jaké aktivity probíhají během celého roku a je tam pak vlastně ta kombinace těch ikonických momentů, s tím základem, sociálními aktivitami. Já to nebudu popisovat podrobně, co všecko bylo zjištěno, ale mohu vám říct, že v tomto dokumentu, který je zveřejněn, eh, v této zprávě, ale také v celé řadě dalších eh, publikací i eh, v těch konkrétních městech, například v Liverpoolu, kde já působím, tak tam je to všecko zachyceno. Jak eh, je možné popsat ty různé iniciativy? Eh, to, co tady máme, to všecko bylo zmiňováno kolegy, různými řečníky. A k tomu jsou všechny ty údaje, které ukazují, jak se to v reálném životě projevuje, eh, když ta města procházejí těmi různými Ehm, procesy z určitého výchozího bodu, který se může lišit v každém tom městě. A mm, druhý velký eh, aspekt, který jsme zdokumentovali, eh, to je právě ta proměna imidže. Eh, a jsou případy, jako je Glasgow, Lille, Matera, další. Jak se to opravdu celé promění Eh, když je město, které vychází třeba i z okamžiku, kdy nemá dobrou reputaci ve své vlastní zemi. A další věc, sociální dopady. Tady jsou také velké výzvy. A ještě k tomu řeknu dvě věci z hlediska čísel. Ano, jsou statistické údaje, které ukazují, eh, Zda je možné změnit to, jak se lidé cítí, eh, jak se dívají sami na sebe a 50, v některých případech dokonce až 90 obyvatel eh, mají pocit, že se jejich město stalo lepším. A také velice důležité je, jak se to může proměňovat, co je reálné očekávat ve krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém výhledu. A tady se vlastně díváme na situace, kdy srovnáváme jablka a hrušky, protože jsou tady některá města, kde jsou uváděna čísla velmi úspěšná, někde je Eh, obrovská účast na nějaké akci 30 tisíc, jinde zase je ta účast mnohem menší, takže i samozřejmě zase záleží na tom výchozím eh, bodě, který pak ovlivňuje tady tato čísla. A bylo hodně tlaku na ekonomické aspekty to si myslím, že je důležité a také to můžeme dokumentovat, ale není to to jediné, co eh, vysvětluje eh, celý projekt, například dopady na cestovní ruch. Stovky a stovky grafů bychom vám mohli předvést a eh, je to možné prostě i vyjádřit pro eh, otázky cestovního ruchu a dopravy. Ano, pro města je velice důležité chápat určité cykly, určitý cyklický vývoj, kdy dochází k velkému nárůstu Ehm, a pak samozřejmě je i pochopitelné, že po tom roce, kdy je to město hlavním městem kultury, zase dochází k určitému poklesu, ale to neznamená, že to bylo neúspěšné. To je přirozený cyklický vývoj. Všechny tyto materiály jsou k dispozici na internetu, pak jsou tady také ty podoby eh, ve vydané brožuře a eh, v každém případě je tady obrovské množství informací které jsou k dispozici pro všechny ty, kdo chtějí opravdu důkladně rozumět celému tomuto procesu. Děkuji. Um, Děkuji. Já bych měla jednu doplňující otázku. Ta studie je z roku 2013. Eh, byla nějak aktualizovaná, je nějak doplněna. Eh, je tam zahrnutá i ta, eh, i ta poslední období. Myslím, že to by mohlo být velmi užitečné, jak vyhodnotit, možná se to turbo také mnohé změnilo, ale je to užitečné pro to hodnocení, jak, jak se zúročily všechny ty aktivity Evropských hlavní kultury. To je zajímavá otázka. Jako akademik, jako někdo, kdo si eh, uvědomuje, jak důležitá je časová dimenze, tak je potřeba sledovat ty eh, různě se vyvíjející vrstvy. Ten hodnota té studie je také v tom, že zachycuje to období 30-34 let a ta metodologie se nadále používá, ta práce, kterou dělám, to je observatoři pokračuje, takže my tam pořád ta data vkládáme, takže eh, prakticky všechny ty klíčové identifikátory, ty ukazatele, které máme, se dále sledují. Ale teď eh, se liší to, jak se to sdílí, ty informace jsou, my teď máme tu vypracovanou metodologii a důležité je, co s tím novým trendem pro právní kapacit, který je vytvořila Evropská komise, se bude dít. Pro nás na univerzitě ta výzva je v tom, jak eh, můžeme zajistit, aby ty informace byly přístupné a využitelné, když někdo bude mít nějakou otázku, nějaký dotaz, takže my máme ta hrubá data a teď eh, eh, pracujeme na tom, abychom, aby se v tom dalo vyhledávat, aby se to dalo snadno sdílet dalšími databázemi, například to monitor pro ta kreativní města, který Evropská unie už má. Takže se na tom dále pracovalo, ale není k tomu zpráva, která by vám to ukázala. To je až ta příští fáze a uvidíme, eh, jak by to eh, mohlo pokračovat eh, s těmi, kdo o to mají zájem. Teď tedy zahajuji diskuzi. Děkuji za slovo. Já nemám pochyb o tom, že Evropská hlavní města kultury je velmi kvalitní iniciativa z mnoha důvodů. A mě zajímá jeden z nich. Je to ten potenciál pro revitalizaci měst. Na stránkách iniciativy se o tom také mluví. Mě by zajímalo, jestli by naše panelisté k tomu mohli něco říci. Myslím, že by to bylo velmi užitečné pro města, jako je Katovice nebo další města v Polsku, která potřebují projít transformací, pokud by se chtěli v budoucnosti ucházet o ten titul Evropského hlavního města kultury. Má někdo nějakou další otázku, pan Hajde? Jedna eh, z řečnic na úvod zmiňovala to, že když se přijme to rozhodnutí, tak už nedochází k politickému vměšování a všichni jsou spokojení. Takže v té fázi, kdy o tom rozhoduje porota, tak máte nějaké zkušenosti s zasahováním ze strany politiku? Dochází k vměšování nebo k ovlivňování? Obrací se na vás někdo? A další otázka těch šest hlavních úspěchů? Máte nějaká kritéria, která byste tam chtěli doplnit? Nebo jste spokojeni s tím, jak se to mm, hodnotí teď podle toho katalogu kritérií? V jedné z těch prezentací se také zmiňuje to, že došlo k velké změně v rozpočtu mezi tou nabídkou a potom tím vlastním projektem. Jak eh, se s tím zachází, když tomu dojde? Julie Ward. Já jsem ráda, že vás tady vidím, paní eh, profesorko z Liverpoolu, odkud jsem i já. Já také si dobře pamatuju, že ta eh, že ten projekt hlavního města kultury v Liverpoolu naprosto změnil to, jak město vypadá. Eh, možná, že to není na první pohled viditelné, ale v okamžiku, kdy Eh, jedete vlakem na Linstead Station, tak eh, všichni taxikáři jsou velmi přátelští, protože byli vyškoleni v tom, jak vítat eh, zákazníky, jak s nimi vést konverzace, jak mluvit o svém městě. A to byl přímý výsledek města kultury. Takže těch věcí, které můžete dělat a které změní to, jakým způsobem se změní chování Eh, se projeví celá řada Nemám vlastně ani tak otázku, ale chtěla jsem podpořit to, co děláte. Ale vlastně jsem se ještě na něco zeptat chtěla, to se týkalo toho úvodu, kde jste mluvili o s vaší studii, že to není jenom o Eh, evropských městech eh, kultury. Je to o tom, jak velká města fungují, jak mohou eh, budovat svou kulturní politiku, jak mohou revitalizovat některá území. My teď máme ve Spojeném království města kultury, to bylo inspirováno právě touto iniciativou Evropské hlavní město kultury. Jsou to velmi často chudší města, která mohou budovat se tu kulturní nabídku a tím se mění postoj lidí a celá situace ve městě. Důvod, proč jsem nemohla jít do Matery, byl to, že jsem mluvila na fóru městské ekonomiky v Torontu. kde jsem chtěla právě hovořit o roli kultuře v ekonomice a jak důležitá je tato iniciativa v Evropské unii. Takže myslím, že bychom všichni mohli být velmi pišní na to, co eh, se tady děje, protože ty vedlejší dopady, které to má, jsou eh, vynikající a ten dopad je mnohem širší, než eh, se myslelo. Takže já rozhodně chci využívat ty věci, které jsme se naučili také z jiných gremí nebo konferencí, kde vystupuji, myslím, že je možné velmi úspěšně poukazovat na to, že se nám podařilo. Uh, podařila celá další řečníci. Eh, dívám se na čas. Tak eh, tím bych uzavřela seznam řečníků, aby naši experti ještě měli šanci k tomu něco říci a mohli jsme skončit v 6 hodin. Much, sorry for asking again for floor, but, but since... Uh, Děkuji, já se omlouvám, že se ještě jednou hlásím, ale protože tady nezbylo tolik poslanců, tak bych to ráda ještě využila na jednu otázku. Chtěla bych nejprve poděkovat za toto poslední kolo a chtěla, mám otázku na paní doktorku Garciu. Děkuji za vaši velice užitečnou prezentaci. Myslím si, že jste eh, připravila velice dobré pokyny pro města, která by se v budoucnu ráda přihlásila do této soutěže. E, takže jsou to takové dobré pokyny, jak vypracovat, jak připravit svou strategii. Zajímají mě ty vaše ukazatele a chci se zeptat, zda jste e, nepřemýšleli o tom, že byste tam také přidali ještě ukazatel, který měří dopad na životní prostředí, protože toto je téma, které je stále eh, nyní opravdu aktuálně řešeno. I v té v Evropském parlamentu máme zde ten, eh, tu zelenou dohodu. Takže mě zajímá, zda jste o tom přemýšlíte, nebo zda už jste o tom přemýšlel, jak by takový ukazatel mohl vypadat. Takže kdo chce začít eh, s odpověďmi? Tak já tady demokraticky rozhodnu, že začnu já. Chci zareagovat na ty jednotlivé dotazy. Možná nejprve ta první otázka, ta souvisela s tou poslední otázkou. Eh, ptali jste se, zda bych nějak pozměnila těch šest kritérií. Ano, já bych eh, tam něco změnila a v těch kritériích a pak bych změnila i ten systém té kandidatury. Já si myslím, že v těch kritériích skutečně chybí eh, rozměr ochrany životního prostředí, nějaký ten environmentální rozměr. Já jsem třeba eh, hovořila s eh, systémem jeho amerických měst kultury a oni se nás právě ptali, proč my tam nemáme takový ukazatel dopadu na životní prostředí, takže s tím souhlasím. A pak ještě věc, kterou bych pozměnila v té kandidatuře. Myslím si, že by tam měl být také globální rozměr, protože všechny dnešní výzvy jsou globální a myslím si, že právě kultura a umění jsou skvělým nástrojem k tomu, jak na to reagovat, jak o tom vést debatu. Takže Evropské hlavní město kultury je úžasné město nebo úžasné místo právě na to, abych tam, abychom tam vedli debaty o těchto globálních výzvách. Už o tom vlastně hovořila zástupkyně města Matera. Některé odpovědi nechám i na kolegyních. Děkuji. Já odpovím na to, zda na nás nebyl vyvíjen nátlak během Mm, toho procesu podávání kandidatur. Myslím si, že to je dost těžké tlačit na porotu, protože je nás celkem deset, je tam deset odborníků, každý je z jiné země a naším cílem je vybrat skutečně to nejlepší město, eh, které ponese ten titul. To znamená, ten nátlak v tom procesu výběru není, ale spíše potom ten nátlak vyvstane Píší nám třeba různé skupiny občanů. My podporujeme organizační tým při provádění a při řešení různých problémů ale myslím si, že místní zpráva nebo samozpráva eh, cítí, že vlastně my na ně jaksi tlačíme ale oni mají pocit, že vlastně, nebo si, myslím si, že zjistili, že my se nebudeme účastnit nějakých politických eh, hrátek nebo putek, ale vždycky budeme podporovat ten organizační tým eh, toho projektu. Děkuji. Já si myslím, že kolegyně odpověděly skvěle na ty předchozí dotazy. Ptali jste se ještě na ty ukazatele, na druh a paletu těch ukazatelů. Musíme říci, že ten rámec nikdy nelze nějak přesně stanovit nebo vykolíkovat, musíme tam nechat určitou, určitou možnost vývoje. A třeba na univerzitě odvádíme výzkumnou práci, ale vždycky přitom je nutné mít na paměti, že ta města eh, jsou nesmírně různorodá. Takže nelze stanovit nějaký paušální rámec pro všechna města kultury. Takže možná je možné využívat určité ukazatele, eh, určitě třeba ukazatel dopadu na životního prostředí, pak tam taky může být třeba ukazatel dopadu na dobré životní podmínky. Mm. Nebo na sociální aspekty. Mm. Můžeme třeba také zkoumat, o čem se vlastně hovoří ve veřejné debatě. Pak jste se ptali ještě na rozpočet a na ty změny, k němž dochází v průběhu času. Když porovnám eh, rámce v minulosti, třeba, nebo když porovnám ty rámce, nebo tu situaci v oblasti evropských eh, měst kultury, třeba s olympijskými městy, tak můžeme říci, že opravdu tam je ještě eh, určitý prostor pro zlepšení. Je pravda, že v tomto kontextu měst Eh, kultury je ta situace jiná, tam nejsou, v tom sportovním světě jsou eh, velice takové drakonické termíny, mění se tam, jsou tam třeba přísná pravidla, zde je ta situace jiná, ale je pravda, že možná by tam měly být nějaké mm, přísnější podmínky. A pak mám ještě jeden komentář, který se týká několika otázek. Po té době, která uplynula od začátku tohoto projektu, jsme zjistili, že tato iniciativa je velice úspěšná a cená, ale měli bychom si, měli bychom si uvědomit to, že jsou zde úspěchy, ale že bychom také měli brát v úvahu i složitost celého toho procesu teď je zde příliš mnoho tlaku na čísla, protože to je něco, co někdy, někdy je zde snaha eh, stanovit, nebo někdy jsou zde velice silné, vysoké ambice. A možná třeba jiná, jiným městům se nepodaří dosáhnout tak eh, vysokých, eh, vysokého vývoje nebo tak velkého úspěchu. Takže možná bychom eh, se měli trošku jak se sklidnit. Eh, měli bychom hovořit eh, nejenom o těch úspěších, ale i třeba o různých problémech nebo potížích, které byly v, v těch projektech a možná bychom měli hovořit i o jiných přínosech, než jsou pouze čísla. A je pravda, že některé věci nejsou černé nebo bílé, jsou šedé. A mně se třeba velice líbí ta možnost, jak jste hovořila o tom, jak eh, třeba taxikáři hm, hovoří o svém městě, jak se změnil jejich přístup. Takže to jsou takové mm, změny. A já se ještě vyjádřím k tomu, zda má tento projekt eh, potenciál eh, regenerace města. Je to pravda. Města musí mít nejprve vizi svého vlastního vývoje a pak tedy se můžou zamyslet nad tím, jak ten projekt Evropské město kultury může podpořit tuto jejich vizi tohoto rozvoje. Souvisí to i s eh, jedinečností, protože zatím těch měst bylo 60 a pokud chcete získat to ocenění, tak se musíte, musíte soutěžit s ostatními, musíte soutěžit s ostatními městy, s ostatními městy nejenom své země, ale jiných zemí a vlastně soutěžíte i s těmi předchozími městy, čili je dobré mít eh, soudržnou vizi pro regeneraci svého města a potom vám ten titul Evropské město kultury dá další eh, impuls. Takže pak je to zcela jistě možné, ale musí tam být určitá, musí to být soudržné. Já k tomu mám ještě poslední slovo. Co se týče regenerace města, možná bychom se na to měli dívat jako na komplexní koncept. Vrátím se k jednomu prvku naší prezentace. Hovořili jsme o udržitelnosti ve všech směrech. Takže možná toto by mělo být komplexnější. Mm, měli bychom více hovořit o tom odkazu v oblasti kultury, proměny města, ekonomiky i ochrany životního prostředí. To by možná měl být takový výchozí bod a tím se dostaneme do takové širší perspektivy a zároveň by bychom to lépe propojili s takovou globálnější debatou, jako jsou třeba eh, udržitelné eh, cíle tisíciletí. Ještě můžeme říci, že ta pravidla se eh, vlastně stále mění, takže je důležité také se dívat na tu situaci můžete, se učit eh, od těch, eh, i od těch, kteří byli před vámi. Je dobré neopomíjet eh, historii, protože historie nás může mnohému naučit. Myslím, že to bylo velmi užitečné informacemi nabité slyšení, hodně jsme se toho hm, poučili, zjistili jsme nové věci. To je eh, pro nás velmi užitečná věc. My také se snažíme vést pravidelný dialog s těmi aktuálními hlavními městy kultury a sbírat ty zkušenosti a názory eh, zúčastněných. A eh, jsme velmi rádi, že jsme od vás měli zpětnou vazbu, protože vy jste ti, kteří se podělili na řízení těchto projektů. Myslím, že hm, všichni se můžeme poučit z toho, co bylo úspěšné, co tak úspěšné nebylo a eh, dneš, dnešní slyšení také se promítne do naší budoucí práce a já doufám, že tato iniciativa v Evropě zůstane i nadále tak živá, bude se dále vyvíjet a eh, bude eh, zviditelňovat evropská města, která si to zaslouží. A nám všem jde o udržitelný dopad na kulturu protože i ten příklad ostatních eh, vede k tomu, že někteří se chtějí zlepšit. Eh, já osobně si myslím, že to je velmi dobrá iniciativa a jde v ní hlavně o to, aby občané eh, měli lepší kulturní nabídku, více se o ní zajímali, zapojovali se o rozhodování o ní a aby to vedlo k dlouhodobému udržitelnému dopadu. Doufám, že se to podaří. Myslím, že jsme na správné cestě a budeme samozřejmě tento projekt podporovat i v budoucnosti a to jak obecně, tak i v těch jednotlivých městech. Děkuji vám všem a za účast, za vaše prezentace, za diskuzní kolo a přeji vám všem ještě hezký večer. Členové výboru by tady měli ještě chvilku vydržet. Eh, mám jedno sdělení, protože to příští schůze se bude konat pondělí 20. a úterý 21. ledna 2020 eh, tady v Bruselu. A Julie? Okay, no, then, then you have to do it now, because after... Tak v tom případě to musíte říct protože potom už končím. Mám se, ten důvod, proč jsem dnes přišla pozdě, je to, že jsem měla velmi naléhavou schůzku s právníky. Týkalo se to případu jednoho iránského kurátora, který byl nelegálně uvězněn v Teheránu a dostal, nebo dostala respektive desetiletý trest odnětý svobody za to, že pracovala pro britskou radu v Teheránu čistě na kulturních projektech takže eh, proto jsem tady nemohla předtím být. A byla bych ráda, kdybychom jako výbor se zamysleli nad tím eh, mít eh, k tomu slyšení. Vím, že už jsme se dohodli na řadě věcí, ale toto je věc k naléhavé debatě. Je to někdo, kdo pracuje v kultuře, v umění, dělala svou práci, mezikulturní dialog výstavy, které vůbec neměly politický charakter a přitom za to dostala desetiletý trest odnětí svobody. Kdybychom eh, o tom mohli diskutovat, tak bych si toho velmi vážila. Myslím, že to je spíš případ pro tu naléhavou debatu na plenárce. Ano, já už eh, jsem to také iniciovala, ale my jsme výbor kult a eh, ten příští schůze je v lednu. V lednu by to mohlo stačit ale možná, že eh, byste to mohl navrhnout už na plenární zasedání eh, v prosinci. Pokud to nebude úspěšné, tak bychom to měli probrat koordinátory na příští schůzce koordinátorů. Plenárka možná bude obtížná, ale minimálně napsat nějaký dopis, tak eh, to napište na předsednictvo. Ale i kdyby to bylo v tom dnešním zápise, tak by to bylo užitečné v rámci bodu různé. Ano. To možná úplně nestačí, takže by stálo za to, abyste eh, to nadnesla také na schůzce koordinátorů. A na závěr této schůze vám chci popřát eh, hezké Vánoce. Je to naše poslední schůze před vánočními prázdninami a doufám, že budete všichni zdraví, motivovaní eh, i v následujícím roce. Děkuji vám za spolupráci během prvních měsíců tohoto nově zvoleného parlamentu. A doufám, že eh, s čerstvou energií se pustíme do práce také v novém roce.